Dobré odpoledne, milí kolegové. Tak myslím, že bychom měli začít. Předpokládám, že kolegové, kteří tu nejsou, za chvilku dorazí. Po intenzivním dopolední máme neméně zajímavé odpoledne před sebou, důležitá témata, politiky ve prospěch malých a středních podniků, potom pan komisař Timmermans a nakonec systémy satelitní navigace. Teď bude výměna názoru o politice malých a středních podniků, potom bude prezentace účetního dvora, speciální zpráva o nástroji pro malé a střední podniky, inovativní programy. Máme zde paní Kristýn Schreiber, která zastupuje komisi, je ředitelkou programu COSME a politiky pro malé a střední podniky. A chtěl bych připomenout, že i když zmiňujeme malé a střední podniky v mnoha souvislostech, protože chceme zdůraznit, jak důležité jsou, když se hovoří o politice, výzkumu, inovacích, zelenému údělu. tak při mnoha dalších příležitostích je tohle první příležitost, kde budeme debatovat o malých a středních podnicích téhle, v tomhle volebním období. Jsou tu různé programy a iniciativy. Paní Schreiber nám určitě poskytne jasnější přehled o tom, jak ty různé trendy spolupracují, jak jsou úspěšné, jakým výzvám čelí a jaké jsou plány do budoucna. Máme 45 minut k dispozici, vlastně trošku méně, protože jsme začali s drobným spožděním, ale máme čas na diskusi a učiníme to následujícím způsobem. Nejdřív eh, vyzvu paní ředitelku, aby měla desetiminutové expoze, pak eh, budete vy na řadě, vaše vystoupení, nejdřív koordinátoři nebo jejich náhradníci, ale také bych chtěl vyzvat eh, přítomné poslankyně a poslance, aby vystoupili do, vstoupili do dialogu podle svého zájmu. Pak dám závěrem opět slovo paní ředitelce Schreiber, aby reagovala na vaše připomínky a otázky, aby to vyvodila nějaké závěry. Prosím, paní ředitelko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že mám tuto příležitost hovořit s vámi. Jsem hm, ředitelkou pro politiku malých a středních podniků v DG Grow a chci vás eh, informovat o stávajícím rámci politiky pro malé a střední podniky a řeknu vám něco eh, o přípravných krocích pro budoucí strategii pro MSP. Takže již jste hovořili s komisařkou na plénu na téma malé střední podniky a mm, pro nás je důležité udržovat dialog s tímto eh, výborem. V minulém volebním období jsme společně dosahli mnoha úspěchů. Víte, že předsedkyně von der Leyenová řekla, že MSP prezentují, prezentují to nejlepší v naší ekonomice a je to nejdůležitější součást té ekonomiky pro lidi a parlament je vždy silným hlasem vyjadřujícím zájmy MSP. Jenom velice stručně bych řekla, že jsme společně již mnohého dosáhli, když se podíváme na implementaci bývalého minulého programu Kosmo, to bylo v minulém volebním období, tak jsme dosáhli úspěchů ve financování, jenom pár čísel, víc než půl milionu MSP dostali financování díky e, zárukám pro půjčky a měli jsme patn- asi 15 fondů, které byly ve prospěch MSP. Pak máme Enterprise Europe Network, tato síť je neustále podporovaná, 625 center a organizací pomáhá malým a středním podnikům zvýšit jejich konkurenceschopnost v národním měřítku. Podporujeme taky lidi, kteří jsou odhodláni zahájit vlastní existenci, podnik a podnikání. To je program Erasmus pro podnikatele 2020. To byla iniciativa, která původně byla pilotní iniciativou Evropského parlamentu. Je to tedy příklad toho, těch myšlenek, které pocházejí z parlamentu. A potom téma, o kterém se hovořilo tady i na výboru IMCO, to bylo to bylo to, že se nám podařilo omezit zdržení eh, pladeb, což je pro malé a střední podniky velice důležité. Zdržení pladeb jim působí problémy. Pro malé a střední podniky je to možná relevantnější než pro koho jiného. Máme eh, různé strategie, dvě hlavní věci pro MSP na jedné straně je to otázka toho přechodu k těm udržitelným obchodním a podnikatelským modelům a potom, jak profitovat z možností digitalizace. A to všechno vede ke třetímu důležitému aspektu. Jde o udržení sociální soudržnosti, tak aby nikdo nezůstal, tak říkajíc, stranou a aby MSP zůstaly nadále oporou ekonomiky EU. Teď je docela snadné zahájit podnikání, podnikatelské aktivity. My chceme, aby to pro malé firmy bylo ještě eh, snažší, aby se mohly stát eh, inovátory. Když se podíváme na tyhle věci, tak je potřeba zajistit, abychom eh, se věnovali těm správným věcem v té strategii pro MSP budeme budovat na tom, do čeho se doteď dosáhlo. Samozřejmě budeme cílit na MSP všech velikostí a typů, od těch nejtradičnějších až po startupy, scale-upy, i pro ty nejinovnější mm, subjekty trhu. Ale e, samozřejmě se budeme nadále soustředit na existující priority, a nehodláme rozhodně vylít s maničkou i dítě. Budeme pokračovat v těch akcích, budeme zaplňovat definované mezery a proluky, tak abychom pomohli MSP. Také chci zdůraznit, že už se spolupracujeme s nejrůznějšími institucemi, členskými státy a účastníky. Máme tady tu síť MSP, která v této souvislosti bude hrát zásadní roli na plénu zaznělo od komise, že e, bude obálka MSP a bude o to, aby to bylo viditelný nástroj, abychom měli organické spojení na národní, mezinárodní úrovni, tak abychom dokumentovali, že MSP jsou velká priorita. Také bych ráda zmínila pár věcí, které jsou velmi důležité. Jedno je lepší úprava, lepší regulace, to je většinou to, co malé střední podniky zmiňují jako největší starost. Už jste viděli sliby stávající komise, lepší regulace. Nejde o deregulaci, jde o o zavádění legislativy s co nejmenší zátěží. Jde samozřejmě o, o zaručení ekologických, environmentálních a sociálních standardů. Máme test pro MSP, ale určitě budeme pracovat na rozšíření těch testů, když zjišťujeme, jaké jsou dopady na MSP. Jde o také zelený úděl a všechno, co s tím souvisí. To už bylo řečeno, určitě se na to budete ptát, to očekávám. Já si tedy myslím, že máme ty základní nástroje pro tu lepší regulaci, ale přece jenom musíme v tomto ohledu mnohé zlepšit. Také bych chtěla zdůraznit, že tady máme ten koncept jednou stačí, digitální změny a musíme eh, reagovat také na to, a to odsud z tohoto výboru často eh, zaznívá, musíme sledovat dopady legislativy na MSP. Eh, to je ten princip jednou sem, jednou tam, to má velký dopad. Tak a teď ještě rychle jednotný trh. Samozřejmě, že to je ta důlež, ten důležitý předpoklad pro MSP. V mnoha, případě, v mnoha případech jsou tady ještě stále velké bariéry pro malé a střední podniky a tady musíme zajistit, eh, abychom, že usnadníme ty iniciativy z dola nahoru. Vy často sami poslanci to eh, zjišťujete, obrací se na vás lidé. Jde o to, abychom eh, mohli vylepšit to prostředí z dola nahoru a potom tedy gold plating, to je také docela velký problém. Často dochází k té přeimplementaci a gold plating není nic ilegálního, ale je pravda, že to někdy může implikovat eh, eh, může to znamenat pro malé a střední podniky mimořádnou zátěž, takže uh, je potřeba se tomu věnovat a jde o to, aby národní legislativa věci nestěžovala. Ještě platby, to je věc, která je nadále důležitá a musíme jí věnovat pozornost. Mnozí poslanci to velmi dobře znají. Tady máme určité sektory, kdy máme dvě třetiny faktur, které jsou zaplaceny až pozdě. Někdy je to malou obchod, většinou stavebnictví a tomu se musíme věnovat, protože chceme mít jistotu, že vznikne kultura včasných pladeb, což je velmi důležité. Co se týká financí, to patří pod program COSMO. To bude nadále pokračovat, bude nový program Invest EU Máme tady tedy diskusi související s rozpočtem. Je tedy jasné, že všechny ty finanční nástroje se budou přeskupovat. Budeme to pak mít v jednom eh, oknu, takže 30 rozpočtové záruky přijde do tohoto okna pro MSP. 25 milionů eur, takže to je rozhodně velice důležitá věc. Také musíme zajistit podporu financování udržitelnosti. To je věc, která pro malé střední podniky eh, by neměla znamenat žádné další břemeno zavádění udržitelnosti a paní předsedkyně von der Leyenová také řekla, že je potřeba, aby malé a střední podniky mohly profitovat z kapitálového trhu. A proto budeme mít i e, v tomto směru svou iniciativu. Teď už e, by měl být čas na vaše otázky, ale chci zdůraznit ještě jednu věc. Celá ta otázka internacionalizace jednotného trhu a harmonizace ekosystému, to bude nadále velice důležité. Chceme lépe využívat nejrůznější sítě, které máme. Máme různé huby pro digitální inovace a služby musí být relevantní. Chci zdůraznit v tomto kontextu měnícího se světa. Máme spoustu obtíží, o kterých se jedná Chceme také zajistit, že malé a střední podniky budou moci eh, profitovat z těch benefitů, které přinášejí obchodní dohody. To jsou ty základní věci a teď eh, se těším na vaše otázky a doufám, eh, že budu schopna na ně řádně odpovědět. Děkuji. Děkuji. To bylo skutečně velice souhrné schrnutí všech iniciativ, všech nástrojů, všech témat, které diskutujeme eh, od přístupu k finančním prostředkům přes eh, administrativní zátěže až k, dejme tomu, upravě těch eh, projektů pro malé a střední podniky, aby lépe odpovídali prioritám. A teď k politickým frakcím. Prosím, ukažte, jestli máte zájem o slovo. A to Začneme tedy s EPP a e, paní Birkunen. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní Schreiber za vaši prezentaci. Myslím si, že tam zazněla celá řada významných věcí. Lepší regulace, to je číslo jedna. E, to je priorita i pro náš výbor, e, protože víme, že ta legislativa často vzniká jako šitá na míru velkým firmám a malé a střední podniky s tím mají velké problémy. E, my to chceme změnit. A samozřejmě, že eh, jde věc jednodušit a malé a střední podniky to velmi zajímá. Pak jsou to ty spožděné platby, to je také velké téma pro malé a střední podniky. Hovoříme o tom s těmi jednotlivými subjekty a chceme, aby eh, byla příslušná směrnice o pozdních platbách eh, správně implementována. Potom takzvaný scaling up, to je také jedno z témat, na které se chceme soustředit čím dál tím víc. Já bych se vás chtěla zeptat dvě věci. Eh, jedná se především o Horizont Evropa a to je také uh, pro tento výbor velice zajímavé. Mám konkrétně na mysli způsob, jakým můžou malé a střední podniky participovat na tomto programu. A jde o to, do jaké míry jste hodnotili eh, stávající situaci. Jsou tady určité úspěšné příběhy, které už by mohly eh, potvrdit, že i malé a střední podniky mohou těžit z takovýchto eh, programů. Jde také o možnost sdílení nejlepších možných postupů napříč Evropou a pak další otázka, která se vztahuje k digitalizaci. Vy jste se o ní zmínila. Víme dobře, že malé a střední podniky e, právě v důsledku e, zaváděné e, digitalizace Eh, si vedou velmi dobře, ale pak tady máme ty tradiční malé podniky, které prostě nedisponují eh, nutnými znalostmi a dovednostmi, aby se v tomto směru mohli eh, dostat na úroveň těch ostatních. Máme tady určité zdroje na evropské úrovni, jsou tady možnosti i pro ty tradičnější malé a střední podniky v Evropě, aby mohly těžit z možností digitalizace, a nebo je to něco, co by si měla vzít na stůl starost e, členská země, co by měly e, řešit členské státy. Mám teď teda na mysli šíře problém digitalizace malých a středních podniků. Děkuji. A za Renew Martina. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, Kristýn. Je to milé zase vás vidět. V pracovní programu 2020 e, se komise zavázala k vytvoření platformy Fit for Future a tato platforma by měla právě řešit otázky jako zjednodušování, lepší regulace, digitalizace. A teď, eh, jaká je vize eh, této platformy? Eh, můžete nám k tomu říct něco bližšího? Jak, dejme tomu, existence této platformy ovlivní další návrhy ze strany komise? Jak si zajistí, že hlasy malých a středních podniků snad na této platformě prostě budou slyšet, budou zohledněny. Hodně hovoříme také o averzi Eh, malých a středních podniků, co se týče umělé inteligence a možných eh, zí, eh, přidaných, možné přidané hodnoty, protože samozřejmě pro startupy v určité oblasti a pro některé větší podniky to může být funkční, ale jinak je to prostě obecně vnímáno jako velice nákladná záležitost, co do lidského kapitálu, co do kapitálových nákladů. Takže jak bude malým a středním podnikům vys vysvětlováno, že tady jsou možnosti, které vyplývají z umělé inteligence. A jak zase zajistit užší dialog mezi eh, ESMO, komisí, kontaktními místy a těmi inovačními eh, skupinami. Eh, a poslední věc, to se týká zprávy. My teď uslyšíme zprávu od účetního dvora, to je další bod na našem pořadu jednání. A je tady prostě celá velká studie o e, víc jak, e, víc jak stovky malých a středních podniků, z nichž e, víc jak polovina nebyla vůbec informována předem o těch možných výhodách. 64% neinformovaných, no to je opravdu velké číslo. Máme tady celé řady možností a co tedy můžeme udělat, jaká konkrétní, jaké konkrétní kroky udělat, abychom prostě zajistili lepší komunikaci, abychom naplnili splnili očekávání malých a středních podniků, protože si myslím, že těch 64 neinformovaných, to bychom si měli eh, trochu tak jako vzít k srdci. Děkuji. A jménem ID, pan Karov. Děkuji. Vážená paní ředitelko, my jsme si eh, vyslechli také rozpravu na poslední plenárce. Byla to rozprava s panem komisářem Bretonem který v podstatě poukázal na to, že eh, musí tady být eh, principy, které by byly stanoveny pro ty malé střední podniky. Takže my jsme si vyslechli, jaké principy tady jsou, ale teď jde o to, jak by konkrétně mohly ty návrhy vypadat, o co konkrétně jde. Co se týče doporučení, eh, tak tady, a já se odkazuji na svoji zemi, tady je doporučení, které by mohlo být použito také v Itálii. A pro nás je to velmi důležité. Hováří se o mikro, malých a středně velkých eh, podnicích protože v podstatě ta síť je eh, velmi různorodá. Máte velkou spoustu malých podniků, které mají omezený počet zaměstnanců. A mm, samozřejmě toto doporučení Eh, které se týká těchto podniků, pokud je ještě platné, tak by eh, mělo být uplatněno. Je to koncepce mikro malých podniků. V každém případě tato koncepce by se měla přijmout. A dále se musí eh, identifikovat také, jakým způsobem mm, přistupovat k těmto podnikům. Jde o to, kdo také zajistí to propojení mezi jednotlivými obory v rámci komise a jak se to odrazí v legislativním procesu. Takže jsou tady jistě návrhy, které jsou připraveny. V podstatě komise zapracovala dobře ohledně vyřešení prodlevy v platbách. A tady musím říct, že v mém volebním okrsku eh, podniky konečně se výrazným způsobem nadechly díky tomu. Ale musíme pokračovat a musíme tedy využít eh, těchto pozitivních záležitostí. Pak je tady Small Business Act, to je taky pozitivní, i v tom se musí pokračovat. A musí tady být větší flexibilita pro ty jednotlivé země. Zvláště co se týče zjednodušeného režimu, který by se aplikoval na ty malé podniky. Také je nutné zajistit přístup k úvěrům a tady eh, revize bankovní unie by měla umožnit eh, malým podnikům získávat více půjček, zvláště v těch obtížných případech. A pak poslední bod, a tam si myslím, že bychom měli revidovat tu strategii. Jde o zavedení eh, jakési normy, která by se týkala původu produktu, tedy takzvané made in. Musíme si uvědomit, že pro ty malé podniky v tom globalizovaném, tak výrazně globalizovaném světě, kde je tolik problémů a potíží, tak by bylo dobré je umožnit, aby v podstatě také zajistili rozvoj svých. Eh, děkuji, možná, že byste mohl eh, odpovědět na vše tyto tři dotazy a pak bychom pokračovali dalšími otázkami. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Budu se tedy zabývat těmito třemi dotazy nejprve. K tomu, co jste říkala ohledně digitalizace malých a středních podniků. My e, máme v tuto chvíli v rámci programu Kosmo e, pilotní projekt, který je specificky zaměřen na malé a střední podniky. A chtěla bych tady zdůraznit, že to e, nejde o firmu, která si chce koupovat nové počítače, dejme tomu, ale je to prostě firma, která chce zajistit prostřednictvím digitalizace transformaci celého svého fungování. Takže Máme tady e, kromě tohoto projektu ještě některé další podobného typu. Myslím si, že je velice důležité, že něco takového existuje i z té finanční stránky věci. A pak samozřejmě e, jsou tady otázky e, v řadě ohledů zajímavé od umělé inteligence až k těm tradičním je třeba lépe propojit ty stávající eh, podpůrné mechanismy. Máme ten hub digitalizační, eh, ten existuje a ještě ho rozšíříme. Pokusíme se zajistit, aby se také mohl na něj obracet různé malé a střední podniky eh, tady pracoviště na mm, národní a regionální úrovni. A pak je tady spolupráce v rámci Enterprise Europe Network, takže eh, těch 64%, eh, no, myslím, že v zásadě jsme se už pokusili toto řešit mnoha různými způsoby. Nejprve jde o větší investice, o zjednodušené investice, eh, o zjednodušený postup pro získání těch prostředků. Eh, je zcela eh, jasné, že musí být zjednodušeno eh, se k těm nástrojům, eh, jak se k těm nástrojům dostat. Eh, přestože ty nástroje sami o sobě fungují dobře, tak ta cesta k ním pro všechny malé a střední podniky zatím nebyla úplně jednoduchá. Je třeba zajistit, aby ty jednotlivé, ta jednotlivá konkrétní kontaktní místa budou dobře i odborně vybavená proto, aby mohla e, konkrétní malé a střední podniky správně nasměrovat. V tomto směru jsme se dost poučili a realizujeme celou řadu činností i v oblasti komunikace e, to jsme také vlastně získali na základě analýzy toho nástroje pro malé a střední podniky. Informujeme je ale samozřejmě vždy se dá dělat více a e, to máme také v úmyslu. E, také jste se ptala, e, jak tedy se, jsme se poučili z toho nástroje pro malé a střední podniky, tak nejefektivnější způsob, jak jsme zjistili, je často kombinace grantů a místní účast a to také chceme implementovat v kontextu budoucí ESI. A teď bych se ještě vrátila k té definici malých a středních podniků. Je tam ano subsekce těch mikropodniků, ale pak tady máme tu obecnou definici a pokaždé, když se na ní díváme, tak samozřejmě jsme konfrontováni s určitým tlakem soustředit se specificky i na ty mikropodniky, mít pro ně soubor e, specifických opatření určených pouze a jedině jim e, takže to si myslím, že je velmi logický fenomén, protože e, jsou tam opravdu velmi různorodé firmy. Z naší perspektivy je jedna věc velice důležitá. Jakákoliv definice eh, pro malé a střední podniky by měla být aplikovatelná na co největší počet těch firm. Nechceme mít legislativu založenou na tom, že malé a střední podniky z ní budou vyloučeny. Je tady velmi malý počet eh, případů, kdy, dejme tomu, nějaká legislativa se malých a středních podniků netýká. Je to třeba v oblasti účetnictví, ale z eh, principu, že by z ní byly malé a střední podniky eh, vyloučeny. To by nebylo velice smysluplné, protože v Evropské unii máme valnou většinu firm právě této kategorie. A jak řekla také paní kolegyně, chceme eh, aplikovat princip eh, small things first, takže chceme zjistit že nejdřív, jestli je to či ono opatření vhodné pro malé a střední podniky, protože víme, že bude-li to pro ně dobré, tak ty větší s tím také samozřejmě nebudou mít mít e, problém. A kdybych na něco zapomněla, tak mi to prosím připomeňte, případně to můžeme vyřešit bilaterálně. Děkuji. Teď poslední kolo vyjádření kolegů, potom možná ještě vaše závěrečné schnutí, pan Markus Pípr. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit německy. Ano, paní Schreiber, já jsem naprosto nadšený Byly doby před několika lety, kdy zástupci SED hovořili ze 70% z komisí o penězích, to znamená podpora kosme, strukturální fondy a politika malých a středních podniků byla vždy navázána na peníze. A dnes jsem dával opravdu pozor, vy jste se o tom také zmínil, protože je to všechno důležité, ale dnes ta jste ze 70% hovořila o podmínkách, rámcových podmínkách pro malé a střední podniky. To znamená digitalizace, spravedlivý přístup k datům. To je velmi důležité téma pro nás. Rámcové podmínky znamená testy malých a středních podniků. Pokaždé, když máme legislativní práci, tak eh, se musí samozřejmě přeskoumat eh, citlivost těch jednotlivých malých a eh, středních podniků. Rámcové podniky, a tomu jsem byl velmi rád, Eh, znamená také horizontální eh, příležitosti pro malé střední podniky. Pokud jsem to dobře pochopil, tak eh, to bylo uvedeno také panem Bretonem. Ale s tím nesouhlasíme. My si myslíme, že toto téma patří pod předsedkyní komise a nikoli pod komisaře, který se eh, zabývá jinými záležitostmi v této souvislosti, například pan Ševčovič nebo paní Gabriel. Ty mají určité vztahy na malé a střední podniky, ale my se domníváme, že toto téma napříč jde napříč a mělo by být řešeno skutečně eh, předsedkyní komise, tam by mělo být řečeno, to je tedy moje eh, připomínka. A pak mám ještě jednu otázku. Vy jste hovořila o midcaps. Ano, to jsem také eh, rád slyšel a byl jsem rád, že je tady zvláštní pozornost tomu věnována. Jak to bude s Green Dealem v budoucnosti? Až tady budeme mít malé a střední firmy, které budou produkovat velmi komplikovaně, ale budou velice málo tedy emitovat. Jak to bude vypadat? Co se týče obchodování s povolenkami, budou muset se toho také účastnit? A nebo není možné e, tady mít výjimku pro ty malé a střední podniky, vzhledem k tomu, že je to byrokratický systém? A potom e, právo na podporu. Tak tady by také mělo být zvláštní e, právo z hlediska malých a středních podniků a investic. Takže eh, Green Deal a tyto malé a střední podniky, to je propojení, které by se mělo zvláště specifikovat. Děkuji vám, pan Mikael Blos. Děkuji. První otázka, kterou mám. Díváme se na navrhovaný rozpočet Pan Michel navrhuje, aby třetina, jenom třetina programu, které navrhoval Evropský parlament, byla podpořena. To znamená eh, další peníze pro malé a střední podniky. Jak to tedy bude? A pak tady pokračuje ta debata, jak dát dohromady zelený úděl, Green Deal a malé a střední podniky. Eh, jak chcete zajistit, když 99% evropských eh, firm je v souladu s tí, tou neutralitou, emisní neutralitou do roku 2050, jak to chcete tedy udělat s omezením emisí a jak chcete využít těch příležitostí, abyste byli tím prvním hybatelem dekarbonizované ekonomiky? máte nějaké plány, jak specificky je podporovat a na druhé straně, jaká bude ta specifická podpora, kterou vy můžete poskytnout malým a středním podnikům, tak aby oni to mohli zapracovat do vlastních plánů udržitelnosti, tak aby jejich eh, podnikatelské plány byly v souladu s tou klimatickou neutralitou do roku 2050. Děkuji, paní Maria Carbona. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní ředitelce za to, že dnes přišla. Jak řekli již kolegové z PP, tak tady jsou pro mě dvě nejdůležitější věci. Jde o ty rámcové podmínky pro MSP, o tom se hodně hovořilo, ale stejně tak součástí je snižování bariér uvnitř jednotného trhu, menší byrokracie, snadný přístup eh, k úvěrům, eh, nepříliš složitá regulace, někdy ta regulace je navzájem v rozporu. A pak ještě některé věci, které nezávisí na Unii, ale jsou eh, v kompetenci členských států. Někdy jde o problémy v soudním systému, někdy jsou tam velké bariéry. Třeba v mé zemi to tak je, prostě to trvá strašně dlouho, než se dospěje k nějakému soudnímu rozhodnutí. A druhá věc e, jsou dovednosti a dostupnost pracovních sil. Hlavně teď při umělé inteligenci, digitalizace, malé a střední podniky by měly mít uh, přístup, získat ty lidi, které mají, kteří mají ty správné dovednosti, ale ne vždycky se jim to daří. Takže doufám, že v těch dokumentech, které zítra uslyšíme, se dozvíme, že pan komisař Breton bude mít i toto na paměti, tak aby se podařilo mít víc lidí, inženýrů, odborníků na umělou inteligenci a tak dále. Děkuji. Děkuji paní Carvalho a teď poslední pan Gorgos Georgiou. A děkuji, pane předsedo. A děkuji paní Schreiberové. Eh, eh, děkuji za to, že jste nám předložila zajímavé návrhy ale teď jde o to, aby tyto návrhy byly vyjádřeny konkrétně. Já tady udělám určité srovnání. Eh, kdybychom všichni vyběhli společně, tak eh, můžeme vědět, kdo dorazí jako první. A je nutné si uvědomit, že jsou země, jako například země na jihu Evropy, které čelily velmi závažné krizi a byla tam vážnější krize než v jiných zemích. Tak eh, Nevím, pokud eh, paní von der Leyen má záměr definovat malé a střední podniky tak, že by nevylučovala tato definice také rodinné podniky, ale to by vyžadalo dodatečné financování, tak aby tyto podniky mohly fungovat. A to vyžaduje veřejné investice. Je tady skutečně takovýto záměr modifikovat kritéria tak, aby se nevylučovaly zcela malé podniky. To je případ podniku v mé zemi. V podstatě 90 eh, ekonomiky naší země závisí na těchto velmi malých firmách. A od dob krize asi 15 tisíc podniků muselo uzavřít eh, svoje brány a to samozřejmě se projevilo v ekonomice. Děkuji, poprosím vás tedy o stručnou reakci na tato vystoupení. Děkuji. Možná to horizontálně se skupím, že jste hovořili někdy o podobných věcech. Co se týká zeleného údělu a malých a středních podniků, Velice jasné je, že udržitelnost je zároveň velkou šancí pro MSP a my opravdu chceme pomoci těm firmám, chceme eh, stanovit ty standardy v určitých oblastech. Uvidíte, ty programy se na to opravdu soustředí, ale je to zároveň velká výzva, hlavně pro ty tradičnější MSP mnohé před sebou budou mít vlastně dvojí eh, přechod, dvojí tranzici, takže doufáme, že se nám podaří jak strukturální podpora a samozřejmě eh, i ta finanční podpora na to bude cílit. Když se Odpoledne tady bude pan místopředseda Timmermans, takže ten se k tomu také může vyjádřit co říkal pan Píper, protože po mém soudu je důležité to vidět i v kontextu implementace zeleného údělu. Je to obecný princip a chceme zajistit, abychom měli ambiciozní implementaci, tak aby MSP mohly využívat příležitosti, ale musí být také 100 eh, být eh, v souladu s tím eh, testem pro MSP. Eh, paní Carvalho hovořila o těch dovednostech a schopnostech. To je opravdu zásadní věc. V podstatě je to ohromná výzva pro malé a střední podniky získat ty správné pracovníky. To je ještě náročnější než peníze. Budete hovořit eh, s mým komisařem zítra o tom a já bych chtěla připomenout, že navíc k tomu balíčku 10. března, eh, MSP a jednotný trh. Asi o týden později budeme mít balíček týkající se dovedností a tam se bude na všechny tyhle věci reagovat. Je nám totiž jasné, že je to opravdu zásadní věc. Dále budu pokračovat německy, protože pan Píper se ptal německy. Uh, co se týká onoho SMI Envoy, tak eh, tady je důležitý bod v této souvislosti to, aby eh, bylo větší povědomí o té politice pro MSE, MSP, aby došlo k nějakému vzájemnému ovlivňování na úrovni komise a národní úrovně já nebudu rozhodovat o tom, jak se toto bude jmenovat, ten envoy, to je otázka, kterou dostal pan Breton. On to bude pojmenovávat, kdo tomu bude šéfovat a on či ona, až bude jmenován, tak určitě se pak dovíte, kde to bude předně usídleno. Máme společný cíl, aby tento vyslanec, envoy, hrál důležitou roli a zajistil ve všech oblastech aktivit komise, že budou respektovány všechny věci, které se týkají malých a středních podniků. A teď ještě to, co říkal pan Giorgio, otázka zda jsme něco změnili. Ano, já si myslím, když se podíváte právě na Řecko, tak eh, jsme měli velice efektivní aktivity v Řecku, nejenom finanční povahy. My jsme opravdu vyhmátli v Řecku ty aktivity malých a středních podniků a samozřejmě chceme zajistit a mohla bych vám vyprávět i o těch přípravných krocích pro budoucí strategii. A možná bych to tím i schrnula a ukončila. To bylo velice zajímavé a relevantní pro tu naší práci, ta naše strategie. A chci také zdůraznit, že nejde e, o to, až schválíme tu strategii, že si řekneme a máme pro MSP hotovo. To rozhodně ne. Budeme nadále se tomu věnovat. Předpokládáme, že vy nám budete poskytovat feedback, vy máte kontakt s podnikateli a firmami ve svých volebních okrscích, takže eh, jde o to, že až budeme mít tu strategii, tak se společně musíme postarat o její úspěšnou implementaci. Děkuji, paní ředitelko, děkuji vám za tu prezentaci, za vaše odpovědi, pokračujte ve své práci, skvěle pracujete a my určitě se zůstaneme v kontaktu a budeme všechny dobré iniciativy pro malé střední podniky nadále podporovat. Teď budeme hovořit o MSP, ale z jiné perspektivy. A bude to z perspektivy Evropského účetního dvora. A ta e, zpráva nám přináší velice zajímavé návrhy a e, doporučení. Já bych e, chtěl přizvat pana Breninka Majera. Jsem za předsednický stůl, který je holandským členem účetního dvora. A on nám dnes představí hlavní výsledky šetření Eh, obsažené ve zvláštní eh, zprávě účetního dvora ohledně eh, nástroje pro malé a střední podniky jako efektivního programu tváří v tvář výzvám. Takže hodnocení efektivity nástroje tohoto použitého v tomto minulém období a jak se z toho poučit do budoucna. Prosím, kolegyně a kolegové, kteří by se chtěli přihlásit do diskuze, aby eh, o sobě dali vědět zvednutím karty se svým jménem, jak to obvykle děláme v posledním období. A budeme postupovat následovně. 10 minut pro našeho hosta, Eh, na prezentaci a pak uděláme jedno kolo eh, dotazů či připomínek eh, ze strany koordinátorů v prvním sledu. Ty budou mít prioritu, ale pak všechny kolegyně a všichni kolegové si budou moci slovo vzít, kdo to včas dá najevo a pak bych dal našemu hostu dost prostoru k tomu, aby mohl dotazy zodpovědět. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že mám toto, tuto možnost eh, sem přijít a je to tedy nástroj pro malé a střední podniky eh, v akci. Je to efektivní program pro řešení výzev. Eh, nejdůležitější odpověď je, že nástroj skutečně účinným nástrojem je. A samozřejmě jsou tady návrhy, jak ho ještě vylepšit, aby jeho efektivita se do budoucna e, i nadále zvyšovala. Je to nástroj, který je spojený s fungováním inovační rady a já jsem dal k dispozici PowerPointovou prezentaci, ale soustředím se teď pouze na některé klíčové věci v mé prezentaci. Eh, takže první slide. Proč vůbec došlo k auditu? Proč vůbec došlo k auditu eh, tohoto nástroje? Jak už to bylo řečeno, 9 eh, představ, 90 představují malé a střední podniky. A je to zároveň eh, zdroj 66 eh, všech pracovních míst. Další věc jsou naše dotazy, které jsme v rámci auditu položili. Eh, zaměřili jsme se na ty takzvaně správné malé a střední podniky. Bylo také dosaženo zmapování široké jeho eh, teritoria ze zeměpisného hlediska a z hlediska výkonu těch malých a středních podniků a eh, jak byl to tedy proces, který byl vhodný pro identifikaci nejlepších projektů a tak dále. No a co se týče zpětné vazby eh, k programu ze strany hodnotitelů, to znamená ze strany těch, kteří programy hodnotili, které eh, přišly eh, ze strany malých a středních podniků. A pak samozřejmě to také hodnotili podniky jako takové. Takže první fáze je hotová. Ta, eh, představuje důležitý interface mezi skutečným životem a nástrojem. Jak to vypadá s náklady, jsou nepřiměřené a také vlastně se slučují s některými podobnými eh, programy či eh, režimy. Eh, druhá fáze. Efektivní podpora pro Eh, malé a střední podniky. To je něco, co všichni zúčastněné strany velice vítají, eh, protože to samozřejmě ještě sebou také nese přinesený další efekt eh, toho zviditelnění Unie jako takové. A potom třetí fáze je takový mentoring malých a středních podniků, Eh, je tam nejprve ta studie o viditelnosti, inovativní, eh, projekce, eh, inovativní projekty a v neposlední řadě také mentorování při tom dalším růstu malého a středního podniku. Tady to ovšem bylo zjištěno, že to bylo spuštěno příliš pozdě a nebylo zohledněno pro koho. Eh, takže jak, jak je to s tím zeměpisným rozdělením? Já jsem tady ještě eh, dal dohromady informace podrobnější vzhledem k jednotlivým zemím, ale tady se vám ukazují dvě skupiny malých a středních podniků v Evropské unii. Je tady teda jedna nižší skupina, jedna větší skupina, vyšší skupina a důležitá otázka je, eh, v jak jaké země eh, jsou zeměmi, ve kterých se malé a střední podniky nejvíce vyvíjejí, nejvíce rostou a kde z toho jsou největší zisky. Takže dřív, než se soustředíme na unijní státy, tak chci upozornit, že jsou tady také neunijní země, které mohou těžit z nástroje pro malé a střední podniky. Tady bych chtěl zmínit Izrael především, který je velice efektivní při získávání finančních zdrojů eh, z těchto nástrojů určených malým a středním podnikům. Eh, takže eh, kromě tohoto grafu je zároveň důležité také vědět, proč tady existují ty rozdíly mezi členskými státy. A to to znamená, že my bychom měli vědět, co e, by členské státy měly dělat a co by měla dělat komise, aby zlepšili e, pozici zemí v tom či onom regionu. Za prvé, je to existence různých národních strategií. Důležité téma je, zdali existuje propojení mezi národními strategiemi v členských státech na jedné straně a Eh, to je mimochodem vysvětlením, proč je Izrael tak efektivní, protože on má tuto národní strategii, která se soustředuje na tento nástroj, ale všechny země by prostě měly eh, mít silnou strategii pro malé a střední podniky a jejich inovace. Komise pouze málo prosazovala, eh, propagovala tento nástroj, což eh, eh, prostě by mohlo hrát svou roli a třetí věc, e, různé úrovně podpory pod, e, poskytované tím národním kontaktním místem. A co je také důležité téma, národní kontaktní místo na úrovni jednotlivého členského státu je prvkem, který může mít extrémně pozitivní dopad na dobře fungová, e, dobré fungování toho nástroje. A teď několik poznámek, několik zjištění, které se eh, týkají slabých míst v tom procesu selekce jednotlivých projektů, které jsou předkládány. Za prvé, omezené zdroje. A to jsou zdroje pro hodnotitele. Eh, Hodnotitelé předkládají zpětnou vazbu, ale tam je prostě eh, časová omezení pro výběr a celé je to velice pro ně omezující a to se samozřejmě promítne do jejich eh, výkonu. Druhé téma, a to je tady vidět, to je počet těch znovu podaných eh, eh, žádostí. A mohu to tady představit jako svého druhu tombolu. Pokud nedostanu dobrý výsledek v prvním kole, no tak půjdu do druhého kola, pak do třetího eventuálně kola. Takže ten efekt druhého a třetího podání, to samozřejmě oslabuje celý ten systém v tom smyslu, že to odebírá vlastně eh, prostor eh, a že to eh, vyžaduje určité úsilí pro hodnocení eh, v čase, který je omezený. Naše závěry. My jsme zjistili, že tady vlastně docházelo k čas, čas tým změnám, co se týče cílů a těch cílových skupin a vytvářelo to prostředí nejistoty to je něco, co se stahovalo k horizontu 2020. Určitá jistota co do programu je prostě obrovsky důležitá pro efektivitu celého programu. A pak je tady také otázka toho, že soukromé investice jakoby se tenčí, eh, že tady prostě Eh, soukromé investice eh, je, jsou eh, z toho celého procesu téměř vyloučeny. Potom je tady fáze 3, to, ten mentoring, to je obrovsky důležité. To znamená akcelerace těch služeb. To je všechno často zaváděno příliš pozdě a má, vykazuje to určitou chybovost. No a poslední závěr, e, ti příjemci vyžadují ještě další doplňkové financování. A teď bych pokračoval s našimi doporučeními. Lepší komunikační strategie a podpora národním kontaktním místům, zlepšení selekčního procesu a omezit ta nová podání starých eh, projektů. Tady je třeba to opravdu eh, řešit tak, aby eh, ta nová, ta nová podání už nebyla tak často možná. Domníváme se, že znovu promyšlení té fáze 1 by mělo také být na pořadu dne pak vytvoření synergií s unijními finančními mechanismy a komise musí zvýšit eh, své povědomí o finančních potřebách příjemců. Děkuji. Děkuji za skutečně zajímavý audit. Myslím, že to bylo velice konstruktivní eh, ta doporučení a závěry jsou, myslím, víc než vítané. A je důležité, abychom je vzali v úvahu. A teď Eh, naši kolegové a kolegyně. První je paní Virkonen. Děkuji, děkuji i účetnímu dvoru, i všem tamním odborníkům. To byla velice zajímavá zpráva. Já jsem si to přečetla hned, jak jste ji zveřejnili. Celá ta statistika tam je velice zajímavá, sledování těch rozdílů mezi členskými státy. Uh, kdo z toho nástroje jak profitoval. Já jsem z Finska a my ve Finsku často slyšíme kritiku, že naše firmy nevědí, jak žádat o to financování, ale viděla jsem, že nakonec byly naše firmy velmi, důle, velmi úspěšné. Když se podívám na roli národní podpory, tak ta je opravdu zásadní pro ten celý ekosystém inovací. Pokud jsem tomu dobře rozuměla, tak eh, to je možná jeden z hlavních důvodů, proč eh, v některých státech jsou MSP natolik eh, úspěšné, protože mají podporu od vlastního státu. To je velice důležitá zpráva pro nás teď, když plánujeme budoucí program Horizon, protože bychom měli zajistit, aby nejlepší podniky, nejlepší projekty dostaly ty peníze a nejenom ti, kdo prostě umějí šikovně podat tu žádost. V těch vašich doporučeních také zmiňujete, že bychom měli hledat i spolupráci mezi různými finančními nástroji. Můžete říct něco víc o tom, zda byly nějaké specifické problémy mezi různými nástroji, že třeba to nedostatečně dobře fungovalo s tím financováním v rámci Horizon, ale opravdu musím říct, že ta zpráva byla velmi dobrá, budeme ji teď pro svou práci dál používat. Děkuji. Paní Dlabajová, děkuji, pane předsedo. Eh, vítám vás, Alexi, v tomto výboru. Vídám vás poslední roky jenom ve výboru pro kontrolu rozpočtu, ale jsem velice ráda, že spolu můžeme hovořit i v tomto výboru. Já už jsem to zmínila v rozpravě, kterou jsme vedli předtím. 64% malých a středních podniků neznají možnosti financování od EU. To je opravdu hrozivé. 64 je opravdu hodně, hodně. Je třeba najít nové cesty komunikace, novou komunikační strategii. Měli bychom eh, komisi požádat, aby změnila tu komunikaci, ale proč si myslíte, kde jsou ty zádrhelé? proč si myslíte, že nejsou, není to povědomí o finančních potřebách příjemců? Jak je možné, že to komise neví? My o tom přece hovoříme každý den o malých a středních podnicích. Mělo by se teda vědět, co chtějí a potřebují. Kde si myslíte tedy, že to drhne? Co se děje a proč se děje? Jak bychom to měli změnit? A můžeme my jako výbor něco udělat? Pokud ano, tak co? A pak jste ve své zprávě zdůraznil, že ta národní kontaktní místa by měla profitovat z jasných priorit. To říkáme po každé. Slyšíme to v každé zprávě. Nemáme jasné priority od počátku. Když nemáte jasné priority a jasné indikátory, tak se nikam nedostanete, protože až, aniž byste měli priority, nikam se nedostanete. Tedy co tady komisi navrhnout eh, k těm stabilním prioritám. A poslední věc, fáze 1 toho nástroje podpora MSP, to nepokračuje a v té nové konfiguraci to nemá jakoukoliv návaznost. A teď ve zprávě říkáte a v prezentaci jste řekl, že je tam přidaná hodnota z té fáze 1. Takže možná bych to měla adresovat komisi. Mě by teda zajímalo, jak eh, ta strategie v plánování Horizon Europe bude reflektovat to, co říkáte. Říkáte přidaná hodnota, pak už nemáme žádný ekvivalent, tedy co se tam stalo, jak to máme do budoucna napravit. A uh, Opravdu je tohle velice důležitý moment, plánujeme svou budoucnost, měli bychom se tedy z této zprávy něco ponaučit. Děkuji a těším se na všechny vaše budoucí zprávy, ať už bude malé a střední podniky nebo věda, výzkum. Vy jste vždycky velkým odborníkem a jsou ty zprávy pro nás velice důležité. Děkuji. Děkuji, Martino. Pan Buk. Eh, eh, děkuji, eh, děkuji pane předsedo. děkuji také za tuto prezentaci, která opravdu je kompletní a přichází ve vhodnou dobu. Je to tedy zpráva, která hm, představila jednotlivá doporučení, která můžeme sdílet a která jsou užitečná podle našeho názoru. Zvláště když se hovoří o zdvojování, o nákladech a o potížích a také s nutností lépe znát nástroje, které jsou k dispozici malým a středním podnikům. Například v Itálii na úrovni těch národních kontaktních míst, které máme na ministerstvech, máme eh, ministerské úředníky, kteří mají spoustu volného času, protože spravují nástroje, které bohužel naše podniky neznají. Takže je tady opravdu potřeba zlepšit komunikaci. A e, jinak já jsem tedy stoprocentně zajedno s tím, co jste uvedl. Možná by bylo zajímavé tuto diskusi zapojit do širší úvahy ohledně budoucnosti zelené e, dohody. E, podnikatelé si kladou otázku, zda by bylo možné mít k dispozici nástroje na financování malých a středních podniků, aniž by se tím navyšovala administrativní zátěž těchto malých a středních podniků, protože je tady celá řada právě těchto překážek, které jaksi zatěžují realizaci zelené dohody. Takže jak fungovat efektivněji, aniž by se jaksi navyšovala tato zátěž, která penalizuje ty menší podniky. Takže eh, je nutné podporovat tyto malé a střední podniky. A eh, nejenom musíme revidovat v tomto ohledu politiku, eh, která se na ně vztahuje, ale my jako členové výboru ITRE jsme proti normám, které nepřinášejí nějakou sociálního nebo ekologickou výhodu pro tyto podniky. Chtěl bych se zeptat, zda fáze hodnocení mm, nekonstatovala geografické rozdělení těch jednotlivých financí. Já si kladu otázku, zda tady byly některé země, které byly penalizovány. A kladu si otázku, zda byste to nemohl okomentovat v tomto ohledu. Děkuji mnohokrát. Chce někdo ještě se ujmout slova? Vypadá to, že tomu tak není. Tedy, tak vás poprosím, abyste byl tak laskav a reagoval na to, co tady zaznělo. Samozřejmě, pokud chcete cokoliv doplnit a pak nějaké schrnutí na závěr. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za velice zajímavé otázky a komentáře. Pokusím se na ně reagovat. První věc, a to také souvisí se zkušenostmi ve Finsku, a to je to zjištění, zda Finsko jako příklad je efektivní a závěr zní, že Finsko je efektivní. Uh, pokud se podíváte na to geografické rozdělení nástroje SMI v Evropě, to je důležitá věc v této souvislosti i v souvislosti s jinými otázkami. Jde tady o efektivitu národních podpůrných center. A jak jste zmínila, těch národních inovačních ekosystémů. To je opravdu velice důležité. Během našich rozhovorů v různých zemích jsme viděli, že třeba v některých zemích je problémem, že malé a střední podniky a podnikatelé nedůvěřují vládním institucím a to jim v podstatě brání v přístupu to je také věc, která nám ukazuje ty dvě skupiny v Evropě, které jsou v popředí a naopak na chvostu. Dále různé finanční nástroje a komise Eh, může vycházet ze synergií s ostatními finančními nástroji. Na prvním místě by si komise eh, měla být eh, vědoma toho, jaké jsou finanční potřeby příjemců, což prozatím je spíš v omezené míře. A objevuje se tu tedy otázka, zda je to jenom suma peněz, nebo zda je tam nějaká diferenciace v potřebách malých a středních firm. To si myslím, že po komisi je opravdu výzva, aby šla do hlouby této otázky, aby zjistila, do jaké míry malé a střední podniky potřebují podporu. Za druhé, Komise musí zjišťovat, jaká je možnost spolupráce s národními orgány, což by komisi mohlo pomoci, aby se dověděla víc o situaci MSP v různých regionech či zemích a komise také musí zintenzivnit komunikaci, přijít s marketingovými strategiemi, tak, aby se eh, uvedly do souladu projekty, spolupra- projekty financování EU a národní úrovně. V některých eh, státech je překryv mezi unijními a národními nástroji, je tedy možná k tomu třeba přistupovat eh, jinak. A také je třeba efektivně komunikovat mezi soukromou a veřejnou sférou, což je zatím někdy omezené nebo roztříštěné. To znamená, je třeba věnovat se i otázce inovací financování MSE. Paní Dlabajová, vy jste hovořila o tom, že 64% lidí neví nic o těch nástrojích. To máte úplně pravdu, že je to zásadní. Je třeba vědět eh, o těch nástrojích, je tedy třeba zvýšit to povědomí. Takže doporučíme komise, aby zlepšila komunikaci s vnějším světem. Po téhle schůzce půjdu eh, na, do té sítě a vyšlu signál a budeme doufat, eh, že to povědomí se podaří zvýšit. Také jsem zaznamenal, že je velmi důležité, přes ta národní kontaktní místa se komise může dovědět víc o finančních potřebách MSP a já jsem přesvědčen, že se je může podařit zlepšit. Eh, zdůraznili jste důležitost stabilních priorit a já říkám, že to je opravdu klíčová věc a na, doufám, že na jedné straně nástroje jako tento budou fungovat. Komise krok za krokem doceluje pokroku, je tu tedy jistý vývoj a ten vývoj je součástí rozvoje a na druhé straně ale eh, doufám, eh, že když se podíváte, tak je zásadně důležité, aby komise stabilizovala stanovování priorit pro MSP. Co se týká fáze 1, tak jsme viděli dvě věci na prvním místě. Fáze 1 je odpojená, ale na druhé straně nástroje jako fáze 1 financování MSP má velkou přidanou hodnotu a z tohoto důvodu eh, jsme doporučili komisi, aby znovu zvážila na stroj fáze 1 v tom smyslu, že spoustu malých eh, relevantních MSP může být atrahováno tím financováním pro první iniciativu a tím pádem se mohou dostat, tak říkajíc, do toho perimetru nástrojů financování MSP. A potom italský kolega, vy jste se ptal na ten zelený úděl a na druhou stranu jste vyjádřil jisté obavy související s podmínkami a břemenem, které se s tím pojí pro MSP. Musíme připustit, že do značné míry synergie existují, synergie mezi nástrojem SMI a zeleným údělem. Je tam mnoho synergií a Analýzy grantů poskytnutých v roce 2018 ukazují, že 40 má souvislost s ekologickými aspekty, s energetickou otázkou a s dopravou, tedy do jisté míry se komise pohybuje správným směrem. Další projekty, jako třeba v oblasti průmysl 4.0 nebo vesmír, můžou být také velmi souvis, velké souvislost se zeleným údělem a především prostřednictvím finančních nástrojů EU mohou MSP profitovat z těchto zdrojů. Takže je tady jistá vývojová linie správným směrem, ale mohu s vámi souhlasit v tom, že pokud úsilí komise v oblasti eh, zeleného údělu má znamenat snížení břemene, tak eh, zatím eh, jsme v této iniciativě, tak říkajíc, netrefili ty pravé cíle. Odpověděl jsem teď na všechny ty otázky. Ano, opravdu odpověděl jste do podrobnosti. Děkuji vám za to velice ještě jednou. Děkuji vám za to, že jste přišel, že jste s námi hovořil. Hovořil jste s námi i o těch důležitých věcech, které budou implementovat ty programy. Bylo to relevantní i pro nás a eh, my budeme také formulovat svá doporučení tak, abychom mohli posílit postavení malých a středních podniků v evropské ekonomice. Ještě jednou vám děkuji, že jste přišel, přeji vám hodně štěstí ve vaší práci a milí kolegové, teď bude pět minut pauzička, než přijde pan místo předseda Timmermans. Děkuji.

Uh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji, abychom pokračovali v dnešním zasedání našeho výboru. A poprvé během tohoto volebního období v našem výboru vítáme pana France Timmermanse, který je výkonem místopředsedou eh, pro Evropský eh, zelený eh, úděl či zelenou dohodu. Eh, příslušné sdělení upravovalo eh, vznik této dohody pro řešení velkých výzev v oblasti klimatu, možná jeden z nejdůležitějších eh, nástrojů naší politiky do budoucího období s ambiciozními cíly, s ambiciozními koncepcemi a něco, co nebude lehké implementovat. Ale pokud by zelená dohoda implementována byla, tak by výrazně proměnila naše ekonomiky, naší společnost a výrazně přispěla ke zlepšení našeho životního prostředí. Máme hodinu a půl k dispozici eh, pro toto téma, eh, které vzbudilo velký zájem. Celá řada kolegyň a kolegů už teď figurují na seznamu žádostí o slovo Budeme mít čtyři kola příspěvků, protože je vás opravdu hodně, kteří si chcete slovo vzít a budete mít jistě celou řadu konkrétních dotazů a je důležité, aby místo předseda Timmermans vám na ně odpověděl. Začneme tím, že dáme našemu hostu slovo na 10 minut, pak budou hovořit koordinátoři a poté eh, dvě kola eh, kolegů a kolegyň, kteří vyjádřili přání eh, si vzít slovo. A bez dalších okolků už předávám slovo panu místo předsedovi Timmermansovi, který předloží vizi Evropské komise a bude hovořit o nových podrobnostech vyplývajících eh, z debaty v posledních týdnech a měsících po té, co bylo, zveřej, bylo zveřejněno sdělení a po té, co bylo e, zveřejněna e, zelená dohoda. Děkuji, že jste mezi námi, pane Timmermanci. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a já se skutečně těším na tu dnešní diskuzi. Je to má první příležitost e, diskutovat zelenou dohodu s tímto parlamentem a jeho konkrétní, její konkrétní eh, elaboraci. Takže eh, je to v kontextu velké a široké veřejné podpory, což nám dává možnost kombinovat tři velké výzvy, kterým čelíme. Za prvé je to samozřejmě eh, krize eh, klimatu, kterou musíme řešit. Stačí se podívat eh, co se děje s počasím, co <coughs> se děje s povětrnostní situací. Podívejme se na záplavy ve Spojeném království, na situaci ve Španělsku, na další velké e, znepokojující výzvy. Za druhé, nám to dává možnost eh, rozvíjet kategorie eh, strategie eh, růstu uprostřed průmyslové revoluce, protože my se nacházíme uprostřed průmyslové revoluce, která má veliké disruptivní dopady a zároveň to pro nás také představuje velký potenciál pro různé typy ekonomiky, inkluzivní ekonomiku, pro vytváření nových příležitostí, pracovních příležitostí, ale proto potřebujeme restrukturalizaci a ta je vždy vždycky složitá a komplikovaná a vždy sebou nese riziko, že zanechá celou řadu lidí stát na kraji silnice s prázdnýma rukama. Je to také velká výzva pro Evropu, protože tady máme před sebou v Evropě velkou demografickou výzvu a to znamená, že budeme muset být lépe organizováni, abychom našim občanům eh, dali ty znalosti a dovednosti, které jim umožní být produktivní eh, v ekonomice, která bude eh, která vyvstane z této průmyslové eh, revoluce. Takže zelená dohoda je vlastně velká možnost skombinovat tyto velké tři výzvy a přijít s novou odpovědí. A pro ITRE eh, předpokládám, že e, váš zájem e, tkví především v odpovědi na otázku, jak restrukturalizovat naší ekonomiku, která by tím pádem mohla lépe reagovat na e, klimatickou krizi a nastartovala ekonomiku nově a systematičtěji. A nepochybně budeme hovořit o plánu v oběhové ekonomice, což je vlastně takové pokračování toho prvního kola, kde se chci soustředit na to, co musíme udělat abychom přestali s plítváním, abychom eh, prostě jenom eh, odebírali, těžili, eh, znehodnocovali a vyhazovali. Pokud nebudeme konat, tak využívání biomasy, pevných paliv a dalšího se zdvojnásobí a do roku 2050 budeme potřebovat tři planety na to, abychom mohli udržet eh, spotřebu v této výši. Takže pozor, nemůžeme reagovat eh, tak, že budeme ostatním říkat, nemáte možnost eh, prostě růst tak, abyste se měli jako my. To by nebylo udržitelné, lidé to nikdy nepřijmou. A je jich mnohem víc, než je nás a bude jich víc, než nás do budoucna. Takže využijeme ten potenciál úplně všude. Myslím, že bychom měli také zvýšit ty sdílené materiály, recyklované vypracované materiály. Eh, myslím, že můžeme, dokážeme eh, od, z odpadu eh, místo nákladu udělat příležitost. A nic z toho není radikálně zelené snažíme se tlačit naše spoluobčany, aby odešli žít do jeskyní. Chceme, aby tady byla vysoká míra komfortu a rozvoje a v centru oběh, plánu pro oběhovou ekonomiku je právě eh, ta udržitelná produkce to bude e, způsob, jak budeme transformovat způsob, jakým vyrábíme, e, tak, abychom naše produkty učinili udržitelnými a dostupnými, protože naši občané si zaslouží obojí. My jsme vzali na vědomí velmi e, rádi i otázku ekodesignu, tak, jak si to přeje tento parlament, abychom v tomto směru posunuli naší výrobu. Takže naše politika bude široce koncipovaná a bude konkrétní, protože to si myslím, že je ta úplně největší výzva výzva pro nás, pro všechny. Vzít tu obrovskou podporu pro zelenou dohodu e, v, a přetavit ji v podporu konkrétních opatření. Některá z nich budou totiž docela zneklidňující a představovat výzvu. A e, budou zároveň možností, jak získat eh, něco nového. Musíme eh, samozřejmě zajistit, abychom používali více recyklovaného materiálu, aby naše produkty eh, trvaly déle, aby měly delší životnost. A v, udrž- v politice udržitelné produkce bude samozřejmě otázka i oprav produktů, které vyrábíme nechceme, aby tady eh, prostě byly zabudované defekty, tak, aby si lidé eh, byli tlačeni k nákupu nového zboží. Oprava před nákupem nového, to musí být normální. Eh, takže nemůžeme také třeba vidět, jak eh, software eh, zpomaluje, aby nás výrobci tím tlačili k nákupu dalšího nového. Takže udržitelné produkty a supermarkety si nemohou už dále vést eh, svou, musí eh, vnímat, že se při současném tempu blíží konec planety. Takže výrobky, eh, které musí být připravené pro nové použití. Naše politika pro udržitelný prodlužitelnou produkci bude vytvořena společně s hospodářskými subjekty, s průmyslem a vytvoříme standardy, které budou využívat menší objem energie, tak aby se snížila jejich uhlíková stopa ropa a další eh, negativní vlivy na životní eh, prostředí. A nebudeme eh, ničit produkty jen proto, že přichází nová vlna takzvaně inovovaných produktů. A to se týká baterií, ICT, textilu, balících technologií. Jak víte, společně s akčním plánem pro oběhovou ekonomiku komise také představuje své plány pro průmyslovou strategii a půjde o skutečně eh, eh, dvojnásobnou, dvojnásobné mm, eh, přeměny, takzvané twin transitions, kterým čelí naše společnost. Zelená, zelená přeměna a digitální. Takže zelená ocel vyrobená z vodíku, jasná čistá mobilita, čistá eh, eh, ocel a oběhová ekonomika. To je úplně nejlepší. Pokud můžeme recyklovat naše baterie udržitelným způsobem, tak velmi podpoříme čisté vozy do budoucna. Pokud ty baterie nebudou moci být užity v autech, tak budou používány pro jiné aplikace a teď už vidíme řadu velmi slibných takovýchto aplikací napříč Evropou. Chtěla bych, chtěl bych, eh, aby jsme si všichni uvědomili tyto obrovské možnosti. Eh, plány pro oběhovou ekonomiku, mohou být součástí národních plánů v oblasti energetiky a klimatu. Je tady obrovská příležitost pro nové pracovní příležitosti a podnikatelské záměry. Takže aby toto všechno fungovalo, potřebujeme, aby se toho všichni chtěli stát součástí. Široká veřejnost, průmysl, Eh, akademická obec, eh, média a také eh, legislativci a, tvůr, a politici. Všichni si uvědomují, že tato tato eh, přeměna se musí odehrát. Samozřejmě, že ďábel tkví jako obvykle v detailu, v konkrétních opatřeních a proto my v této komisi chceme eh, přijít eh, s takovými návrhy, které budou předem předmětem studiích o dopadu a já se opravdu těším na to, že uslyším vaše názory na všechno tohle. Důležitou součástí toho všeho je takzvaná energetická přeměna, energy transition. To je prostě Prostě buď a nebo pro zelenou dohodu máli skutečně uspět. Takže my nesmíme už dále záviset na pevných palivech. Musíme vytvořit udržitelné zdroje energetiky, aby naše ekonomika fungovala i do budoucna. A to bude potřeba mnohem více elektřiny než teď. Udržitelná energie e, z zdrojů, jako je větrná energie, solární energie a tak dále. To půjde rychleji, než si kdokoliv dovedl představit. Ale velmi často nám chybí infrastruktura. Chybí nám sítě, které by dodaly energii tam, kde je zapotřebí. A určitě neumíme energii ukládat, tu, která je generována a ji tehdy, kdy je potřeba. To jsou obrovské projekty, do kterých budeme muset v následujících letech investovat, abychom e, tuto přeměnu dokázali úspěšně provést. Bez Evropského parlamentu se to neodehraje. Takže já vám závěrem chci poděkovat za usnesení, které jste schválili, což je ta úplně největší podpora, kterou zelená dohoda e, zatím od jakýchkoliv legislativců či politiků dostala a určitě to také bude tlačit členské státy, aby se posunovali tímto směrem. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Děkuji vás za vaše vystoupení. Je velice důležité, co jste řekli, že musíme spolupracovat a myslím si, že u tohoto ambiciozního plánu v podstatě uspějeme tehdy, pokud jaksi velká valná většina těch eh, subjektů půjde stejným směrem. Je jasné, že ten směr je tady stanoven, ta podpora je velice široká v Evropském parlamentu, ty detaily ještě nejsou jasné, ale je tady opravdu široká většina ve prospěch, takže mm, brzy si to uvědomíte, až tady položou naši kolegové konkrétní otázky. Takže přímo dám slovo koordinátorům, kteří zastupují politické skupiny, tři minuty maximálně. Začíná EPP, paní Carvalho. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane místo předsedo, za vaši prezentaci a za vaše nadšení. Já bych tady vypíchla několik bodů, které jsou důležité pro EPP, abychom si e, byli jistí, že i ostatní kolegové takto vyjadří svůj názor. Takže Green Deal znamená také inovující technologie a je pravda, že e, to vyžaduje větší vývoj, větší výzkum a právě na podporu tohoto směru. A samozřejmě spoleháme eh, ve velké míře na horizont eh, Evropa a také na eh, dobré zafinancování tohoto horizontu. A chceme si být jistí, že členské státy budou považovat výzkum a vývoj i v tom soukromém sektoru za prioritu. Takže musí se to tlačit tím směrem, abychom měli čistší technologii a abychom eh, mohli toto projevit na různých úrovních. Druhý bod. My vítáme ty ambice, které jste projevil v souvislosti s touto zelenou dohodou. Pro nás je důležité, aby tyto ambice eh, byly součástí eh, komplexní studie dopadu. Musíme vědět přesně, že když něco slibujeme, jakých oborů se to bude týkat, jaké obory musí tady fungovat a eh, kam se musí nasměrovat tyto technologie. Takže to je první komentář a otázka, jakým způsobem do toho zapojíte tu eh, studii dopadu, jak to propojíte s těmi různými ambicemi v rámci portfolia, které máte v tomto ohledu. A poslední komentář nebo otázka se týká eh, oběhového hospodářství. Vy jste řekl něco, s čím souhlasíme, že oběhové mm, eh, hospodářství vyžaduje průmyslovou politiku a že to může být příležitost. Tady je opravdu slabá hranice mezi eh, příležitostmi a e, bariérami nebo zátěží malých a středních podniků. Jste si opravdu jistý, že to je příležitost a že to není další zátěž nebo překážka e, z hlediska zaměstnanosti, pracovních příležitostí a že to vlastně bude zpomalovat růst. Jak si můžete být jistý, že to je opravdu eh, toto řešení, tedy že digitalizace a společně objevové hospodářství mohou zajistit více zaměstnanosti a větší růst, takže to nebude vlastně překážka. Děkuji mnohokrát a další koordinátor za SAD. Vážený pane předsedo, budu hovořit tedy za politickou skupinu socialistů. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl využít této příležitosti a hovořit rumunsky také na adresu rumunského obyvatelstva, které se jistě o toto velice zajímavý, zajímá. Vážený pane místo předsedo, vy jste znám tím, že jste velmi odhodlán a většinou se vám podaří eh, dotáhnout to, co chcete realizovat. Nepochybujeme o tom, že i v tomto případě tomu tak bude. Toto rozhodnutí ohledně této nové zelené dohody je pro nás něco, o co bychom se chtěli podělit se všemi politickými skupinami. Možná si pamatujete, co jsem řekl na plenárním zasedání. Řekl jsem, že zelená dohoda je velice důležitá pro EU a nemůžeme si dovolit, aby to byl neúspěch. A z tohoto důvodu ta stanoviska, která jste zde vyjádřil, eh, sdílí celá řada mých kolegů. Takže chtěl bych v této souvislosti něco zdůraznit. Jsou členské státy, kde ta situace je velmi odlišná. Některé členské státy mají velmi obtížnou situaci a v tomto případě budu hovořit o Rumunsku prosinci eh, byly eh, představeny některé studie, kde bylo řečeno, že Rumunsko by mělo investovat 4 svého HDP každý rok, tak aby dosáhlo stanovených cílů do roku 2030. A s tím souvisí celá řada otázek. Jak postupovat? Možná že by bylo dobré sestavit určitý tým, který by pomáhal členským státům, tak aby mohli realizovat opatření, která by vedla k dosažení cílu roku 2030. A také je zásadní, abychom hovořili o té velké otázce, o které se příliš nehovoří. A sice je to otázka plynu, plyn či nikoliv. Víte, že některé členské státy chtějí nahradit uhlí eh, plynem a jiné členské státy se domnívají, že to není dobré řešení a že by se měla využívat lepší jiná technologie, která by byla efektivnější. A samozřejmě to vygenerovalo některé otázky a protivníci zelené dohady by mohli tuto slabinu využít a vypíchnout technologie, které jsou vlastně kontraproduktivní z hlediska cílů zelené dohody. Co se týče CEF, já jsem zpravodaj eh, zodpovědný za Horizont Evropa. Nevím, jak se vám podaří zajistit financování zelené dohody v rámci technologií, které umožňují odlišný způsob skladování. Víte, že 90 skladování v současnosti používá technologii, která je stará 100 let, nebo více než 100 let. Je to skladování eh, v pomocí obrovského množství eh, vody. Takže pouze 1% je skladováno díky novým technologiím. Zmínil se se také o vodíkové technologii. To je dosti eh, nová a ambiciozní technologie. Je to technologie, která mm, by umožnila zajistit výrobu vodíku, ale zatím náklady jsou příliš vysoké, takže je to jedna z vašich priorit. Děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, dobrý den. Já mám tři otázky, které bych chtěl položit. Jednu otázku ohledně digitálního znečištění, druhá dekarbonizace průmyslové výroby a nakonec otázka ohledně vesmírných technologií a jejich příspěvku k zelené dohadě. Nejdříve digitalizace několik let část digitalizace eh, z hlediska emisí se stále zvyšuje. Eh, kdyby skutečně digitalizace byla zemí, tak by to byl pátý největší emitence o 2 na světě. A v podstatě více než civilní letectvo. Pokud se nám nepodaří omezit eh, toto znečištění digitalizace, pak emise CO2 by se mohly ještě zdvojnásobit a dosáhnout 7 až 8 podílu celkových emisí, což odpovídá prakticky lehkým automobilům. Některé průmyslové podniky se již snaží snížit eh, svoje znečištění v rámci digitalizace. A proto se ptám, nebyly by vhodná strategická opatření z hlediska střídnosti v digitalizaci, tak abychom z instinktivní digitalizace přistoupili na racionální digitalizaci, která by byla kompatibilní s cíly ekologického zaměření, které obhajujeme. Druhá otázka se týká dekarbonizace. Proto, aby se nám podařilo transformovat evropskou, evropský průmysl v neutrální průmysl, který by byl oběhový a stabilní, je nutné podniknout velké úsilí. Musíme zvýšit efektivitu, účinnou efektivitu, energetickou eh, efektivitu a musíme samozřejmě zastavit eh, karbon. Existuje několik řešení. Vodík, hydromasy a dále určité procesy a také zachytávání uhlíku. Celá řada těchto technologií ještě není v prodeji nebo nebyla komercializována. Například vodíkové technologie vyžadují významný technologický vývoj. To představuje další náklady a průmyslníci sami nemohou zafinancovat tento pokrok. A proto potřebujeme politiky, které by kombinovaly regulaci a podporu. Jaká je zde strategie Evropské komise pro to, aby se urychlil vývoj a aby se na, ve velké míře rozvinuly technologie dekarbonizace? A poslední otázka. <laughs> Dvě vteřiny. Málo občanů to ví, ale vesmírné technologie sehrávají stěžení úlohu z hlediska našich klimatických cílů. Kopernikus, Galileo, EGNOS. Ale vypadá to, že na ně komise zapomíná v zelené dohodě. Jak to napravit? Jak lépe zapojit tyto vesmírné technologie do strategie zeleného údělu? Děkuji, pane Grudler. A za ID pan Borke, koordinátor. Děkuji, pane předsedo. A vítám pana místopředsedu Timmermance mezi námi. A já využiji eh, italštiny, která je zde v tlumočení zajištěna, abych hovořil italsky. Vážený eh, pane místopředsedo, já bych eh, chtěl hovořit o různých přístupech, které se projevily na úrovni komise. Například řecký premiér nedávno tvrdil, že zelená dohoda ukazuje na celou řadu problémů a potíží, a zvláště v souvislosti s financováním a se zdroji. My všichni víme, že nizozemský premiér prohlásil, že tato dohoda by mohla být eh, udržitelná za podmínky, že by došlo k růstu a k zvýšení zaměstnanosti. Polská vláda hovoří o zeleném přechodu jako o nespravedlivosti, která nezohledňuje sociální dopad. Takže máme tady tři různé přístupy, například, které jsou velmi různé a které v podstatě vyjadřují také názory různých politických skupin. Je to znepokojení, které nesouvisí pouze s politickým zaměřením, ale je to něco, co pozorujeme také v různých politických skupinách. Pan komisař Breton hovořil o 25 letech z hlediska délky tohoto přechodu. Pan Borel hovořil o manifestacích a e, mladých lidí a říkal, že je nutné jim vysvětlit, že tito mladí lidé musí snížit svoji životní úroveň, e, pokud chtějí dosáhnout cílu, za které manifestují. Takže pokud to teď schrnu, tak bych řekl, že tyto různorodé e, protikladné přístupy v tomto stádiu e, rozvoje zelené dohody by mohly vygenerovat jaksi první trhliny. Takže teď to skrnu. Pokud se nám nepodaří najít veřejné finance, pokud nebudeme moci stimulovat na druhé straně soukromé finance, bude nezbytné změnit dimenze této zelené dohody a pokud ano, jakým způsobem tyto dimenze změnit? V blízké budoucnosti bude zasedání rady, která bude přijímat první rozhodnutí z hlediska víceletého finančního rámce. A neoficiálně se nám říká, že tato dohoda bude velmi obtížná a že členské státy nebudou příliš ochotny zafinancovat eh, tento miliardový plán. Byl bych rád, kdybyste se mohli vyjádřit eh, k tomuto názoru. A nakonec vítám skutečnost, že jste ve svém úvodu hovořil o demografickém eh, přechodu, který je součástí vlastně tohoto zeleného údělu. Mohl byste podrobněji rozvést podmínky, za jakých eh, chcete řešit eh, tuto demografickou výzvu? Pan Dinistan, další koordinátor, děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Děkuji vám, pane komisaři, děkuji za ty úvodní informace o tom, co už funguje, ten akční plán pro cirkulární ekonomiku že se tedy nebude čekat až na to, až se provede evaluace toho omezování eh, emisí. Je jasné, že Evropa se musí snažit řešit klimatickou krizi, musí být na špici vývoje ekologických technologií a je třeba eh, mít udržitelnost v dlouhodobé perspektivě, ale zároveň eh, nemůžeme eh, mít nejasno v tom, kam a kolik investovat. Ten rozsah je obrovský, měli bychom eh, mít jasno, nemůžeme eh, přesně vědět, jak to bude. Musíme investovat velké objemy peněz. Takže prosím vás o váš názor, jak to vidíte v rámci víceletého finančního rámce, tam budou nové investice do klimatu a do horizonu, ale budeme potřebovat EIP a ECP v této souvislosti, tak abychom mohli investovat do reálné ekonomiky. Takže jak vy jako komisař můžete podpořit tento typ eh, financování a pobídky do budoucnosti Evropy? Potom těch, ty cíle 50 nebo 55 je jasné, že Evropa musí být na špici, musí to ukázat nejenom naší populaci, ale i zbytku světa. Takže přijdete s nějakým návrhem, nějakými návrhy, které by mohly být ještě před setkáním Glasgow, abychom měli nějaké robustní cíle a omezení emisí do roku 2030. Ale až tohle budeme mít, až tohle budeme uh, mít. Doufejme, že budeme, tak doufám, že parlament vás podpoří, protože eh, většina parlamentu je zatím cílem omezení 55%, takže pak ještě zbytek a je třeba tedy posílit energe- cíle energetické efektivity, LULUCF, obnovitelné zdroje. Když se podíváme na objeby investic, tak je jasné, že abychom eh, dosahli současných cílů, tak na to potřeba již velké, velké miliardy ročně, takže musíme rychle rozhodovat a jak to tedy vidíte, až dojde k eh, posouzení těch cílů, přeskumu těch cílů, tak jak to budete navrhovat a jak to bude s tím plánem do července 2021, tak jak bylo indika, indikováno v souvislosti s tím zeleným údělem. Pan Krasnodebský za EKR. Děkuji. Mm, Jaký plán má komise? Děkuji. Já mám celou řadu otázek. Co komise hodlá dělat v souvislosti s distribucí onoho úsilí o snížení emisí. Británie odešla. Jak to tedy bude se snižováním emisí? E, to břemeno se bude muset tedy teď přerozložit jinak. Jak tedy to hodláte udělat? Bude nějaké posouzení dopadů před vaším rozhodnutím? A druhá otázka to je spojené s tím, na co se ptal pan Níka. Máme tady ty cíle klimatické neutrality do roku 2050. Bude to doprovázet nějaké posuzování, prověřování, bude to nějak přerozpočítáno na jednotlivé zemi. My máme sice ten Transition Fund, fond na přechod, ale také uvidíme, jak to je s transformací. Jde o ty další eh, výzvy. Nedávno Belgická národní banka eh, vyhodnocovala tu klimatickou neutralitu a zaznělo, že tento nový zelený úděl by mohl mít eh, stejný dopad jako ropná krize v 70. letech. Můžeme říct, že Belgie je pesimistická, ale co si o tom myslíte? Je to varování od belgických bank, nebo jak to vnímáte? A někteří kolegové také hovořili o důležitých věcech a chtěl bych se zeptat v tomto duchu na následující. Debata o zeleném údělu je doprovázena zároveň procesem o víceletém finančním rámci. Je tam nějaké propojení, dojde-li k rozpočtovým škrtům, tak pokud ten rozpočet bude zeštíhlen, budou nějaké polštáře, tak říkajíc, pro odpérování toho zeleného údělu, anebo ty dva procesy spolu nějak nesouvisejí. To mě zajímá, protože jde nám všem o to tež. V podstatě jde o to, kdo zaplatí ty ambiciozní projekty. Já si myslím, že to je hlavní výzva, na kterou nikdo nemá odpověď. Děkuji. A v neposlední řadě teď paní Cornelia Ernst. Ano, taky z naší strany vám blahopřejeme k této zelené dohodě, k těm vysokým ambicím. Samozřejmě vás budeme podporovat a myslím si, že musíme postupovat velmi důsledně. A to není vůbec jednoduché. Mám tedy čtyři otázky. Ta první, to se týká peněz. My potřebujeme evropské peníze, to znamená, pokud by ty členské státy vůbec neplatily, víte, že to se snaží vždycky nějakým způsobem zajistit. To je jeden aspekt. A druhý, předřečníci už toho hovořili, potřebujeme také vnitrostátní peníze, to je jasné. A k tomu potřebujeme ochotu a také schopnost členských států. A proto moje otázky. Neměli bychom také vlastně tady pracovat s jakýmsi paktem stability a růstu, protože eh, ta politika úspor eh, by minimálně měla být tedy reformována. měli bychom říct si, takhle nemůžeme dále pokračovat. To znamená, eh, bylo by nutné tedy svým způsobem eh, hledat peníze v těchto státech. Privatizace také nepomáhá. Já zůstávám na té národní úrovni a kladu otázku, zda bychom tady neměli svým způsobem v budoucnosti eh, přehodnotit náš přístup k paktu stability a růstu. Pak je tady demografická eh, změna. Týká, a také automobilů. Víte, že u nás my jsme skutečně národem automobilů. Ano, je to tak. Takže pan Altmajer, minister hospodářství, požaduje, aby automobilový průmysl nebyl podroben nějakým přísnější regulaci v rámci zelené dohody. Tak to jsem zvědavá, co k tomu můžete říci. Jak zacházet s automobilovým průmyslem? Jaké jsou tady vaše návrhy? protože já si myslím, že nemůžeme takto jednoduše opustit automobilový průmysl. Pak hovoříme tedy o energetice. Tady hovoříme o celé řadě různých takzvaně zázraků, ale jak to vypadá tedy s těmi plynovými projekty, které se chtějí samozřejmě podporovat, ale nehovoří se tady o obnovitelných zdrojích? Takže se ptám, jakým směrem jde ten váš návrh, jakým způsobem masově podpořit obnovitelné zdroje. A pak spotřebitelé, to je další věc, o které bych chtěla hovořit. Musí to být vybalancováno, musí to být sociální a lidé musí být součástí. A když se podívám na východní Evropu, na celou řadu těchto zemí, tak my víme, že tam je chudoba velmi velká a ceny za energii rostou, e, například i v Německu u nás. Takže jak s tím budeme zacházet? jak to budeme řešit, jak zajistíme eh, sociální vybalancování a jak zajistit, abychom neměli ještě výraznější energetickou chudobu, kdy lidé by si v podstatě nemohli dovolit si zatopit a nebo topit například dřevem, tak jak je to vlastně někdy v některých těchto členských státech. A to bychom samozřejmě nechtěli. Děkuji. Děkuji. Eh, pane Koní místo předsedo, teď vám dáme prostor, abyste mohl reagovat na vystoupení koordinátorů. Eh, je to na sedm minut, abychom dali ještě čas našim kolegům. Děkuji. Doufám, že i kolegové eh, chápou, že se nebudu moci v tom vymezeném čase věnovat eh, jednotlivým otázkám dopodrobna. Takže zelená technologie musí být samozřejmě dostupná a čím víc Eh, eh, půjde dopředu, tím bude dostupnější. Proto tedy je třeba, abychom eh, v tomto směru byli aktivní a předložíme dokument k průmyslové politice stejně jako ten akční plán. Paní Cavaro se na to ptala, mohu se na to přímo hned soustředit. Nepotřebujeme vymýšlet, vynalézat technologie, které budeme potřebovat. Většina z nich už tady je ale nejsou tady e, v tom rozsahu a s tou podporou, e, která by umožnila, aby se okamžitě mohli věnovat e, na využití v ekonomice. Takže Řekl bych, eh, že i peníze jsou dostupné. Co potřebujeme, je to všechno zorganizovat jako Evropané především, eh, tak, aby tady vznikly evropští mistři, evropští šampioni v té či oné oblasti. A tyto technologie prostě musí být dostupné v dostatečné množství, aby mohly být použity pro transformaci naší ekonomiky. A řada z vás zmínila další věc. Jedna technologie, která je opravdu jedna z nejslibnějších a má takových aplikací v různých oblastech, kde Evropa stále je vepředu a kam musíme dále investovat, je oblast vodíku. Vodíková ekonomika je z mého pohledu jednou z největších příležitostí, kterou přes sebou Evropa má, protože ona řeší tolik dalších otázek. Pokud se třeba bavíte s lidmi z ocelářského průmyslu v Evropě, tak oni vědí, jaké jsou tady problémy. Oni vědí, že musí věci změnit poměrně zásadně, aby vznikl takový udržitelný průmysl, který by zároveň v Evropě zůstal. zůstal. A většina, jestli ne všichni, vědí, že eh, vodík proto bude zásadní. A ono se to stane. Ale otázkou není, zda se to stane. Eh, otázkou je, zdali jsme silní dost na to, aby se to stalo rychle, dost rychle na to, aby to ocelářský průmysl mohl okamžitě využít a dřív nezemřel na úbytě. Takže zrychlit tak, abychom mohli reagovat na potřeby průmyslu. A myslím si, že ocelářský průmysl je toho dobrým příkladem, ale vrátíme se ještě později k automobilovému průmyslu. A právě pro tohle je ten horizont Evropa extrémně důležitý. A doufám, že všichni zapojení do diskuze kolem víceletého finančního finančního rámce, ať už je jejich odpovědnost jakákoliv, si to uvědomují. My prostě zoufale potřebujeme, aby se horizont tohodle všeho stal součástí, protože on to může propojit, stimulovat, ale zároveň také eh, umožní eh, větší investování ze soukromých zdrojů. Já dostávám takových otázek, kam máme investovat. Máme ty peníze, máme ten kapitál, kam máme investovat. Tady prostě musí existovat určité eh, prostředí důvěry, bezpečnosti, aby ty lidé investovat chtěli a mohli. A myslím, že pokud tak učiníme rychle, tak eh, se nám to podaří. A samozřejmě musíme udělat ty nutné studie o dopadech, aby to šlo realizovat. Já jsem se za těch posledních pár let o těchto studiích dost dozvěděl, takže se mi nepochybně eh, podaří toto eh, roz, eh, rozeběhnout. A všichni, kteří o to stojí, musí být součástí toho procesu studií o dopadech. Ta legislativa o Eh, plastech eh, pro jedno použití. Tam se to prostě celé realizovalo za 8 měsíců, protože si, o to, eh, protože si to všichni přáli. Bylo to velké přání a zároveň to bylo dobře připraveno. Patrně vám neříkám, žádné tajemství, když vám řeknu, že nás jako komisi vrátili s tím návrhama dvakrát, neli třikrát zpátky. Takže vždycky je to otázka je to prostě příležitost, ale je tady jedna starost navíc. Ale jedna věc, na kterou málo kdo odpoví, je náklady na nečinnost. Všichni mluvíme o nákladech na to, když se něco udělá. Evropa potřebuje alespoň 280, 260 miliard eur ročně, aby se zelená dohoda uskutečnila. Ovšem dlouhodobě cena za nečinnost je obrovská. Asi bychom to měli eh, lépe analyzovat. Měli bychom vědět, co se stane, když se nekoná. Vidíme, co se děje eh, v oblastech eh, hornictví. Tam prostě víme, co se děje, když se utlumí těžba uhlí, které zabíjí svým způsobem Evropany ve velkém počtu každým rokem. Když se podíváme na náklady za akci, které jsou vysoké, tak bychom je měli srovnat za náklady na nečinnost, které jsou také vysoké. A e, samozřejmě e, e, náklady na či, ne, real, důsledky nečinnosti jsou horší a horší, zatímco důsledky činnosti jsou pozitivnější a pozitivnější. Zeptejte se jakéhokoliv horníka, aby vám řekl, zdali chce, aby jeho syn byl také horník. Zeptej se jich jen tehdy, když tam není žádná alternativa, řekne ano, ale když, řek, když tam alternativa bude, tak většina horníků bude chtít, aby jejich děti dělali něco jiného a my jsme ti, kteří mají tyto možnosti dát, ono se to samo nepřihodí. Tady musí konat veřejné orgány, státní orgány, tady prostě musíme ukázat jako Evropa solidaritu s těma 30 e, oblastma těžby uhlí v Evropě, v Evropské unii, kde ještě musí musí věci projít transformací. Takže eh, energetika nemůže fungovat eh, bez digitální eh, revoluce. Pokud chceme lepší, chytřejší sítě, potřebujeme digitální svět. Potřebujeme je a pokud potřebujeme digitální svět, budeme potřebovat více energie, více elektřiny a musí to být energie udržitelná. Takže suma sumárum, vnímám to jako více příležitostí než E, opačně. Samozřejmě musíme řešit různé situace v různých členských státech. Ty výzvy nejsou stejné všude. Dívám se na ty důlní e, e, oblasti, pokud 80 eh, vaší energie je z fosilních paliv, no tak máte samozřejmě před sebou obrovskou výzvu. A my víme, že pokud všichni se k tomu nepostavíme aktivně, eh, tak dopad jednotlivých členských států, eh, které by samostatně přijímaly opatření, by byl velice malý. Takže musíme jednat společně a zároveň musíme projevit solidaritu. Solidarita není dobročinnost. Je to prostě osvícený eh, zájem o sebe sama. Je to prostě solidarita prováděná prostřednictvím eh, Just Transition Fund. Eh, je to tedy 7,5 miliardy peněz navíc, což nám umožní postupovat tímto směrem ukládání energie. Zase vodík. Jsme poslední eh, generace eh, fotovoltaiky, která dokáže hydro, eh, vodík vyrábět přímo. A pokud se nám tedy podaří využít vodíku pro ukládání energie, tak eh, potom vlastně lze eh, poměrně jednoduchou adaptací stávající infrastruktury pro plyn eh, ten, ty nové, ty, tu energii z nových zdrojů rozvádět Zase všechno tohle bude potřebovat obrovské množství energie. A když se podíváte na Apple, na to, co říká Apple či eh, Google, eh, kteří říkají, že už jsou klimaticky neutrální, já říkám pozor, podívejme se na to zblízka za prvé ta datová centra, vy vytváříte obrovské množství tepla a pak potřebujete obrovské množství energie, abyste to schladili, to prostředí. Počkejte do zítřka, budeme přijímat rozhodnutí o digitální eh, záležitostech, ale tohle je také věc, které se budeme muset věnovat a musíme o tom mluvit obrov, velmi upřímně s těmi hospodářskými subjekty dekarbonizace ekonomiky. Zase potřebujeme všechny technologie. Já jsem v tomto směru totální agnostik. Beru všechno, pokud to funguje. Myslím, že eh, CCS není eh, prostě úplně nejbezpečnější, ale budeme to tam potřebovat v tom mixu. Nemám nic, eh, nemám žádné námitky proti atomové energii, ale pokud se podíváme na čísla, tak se zjistí, že to je prostě příliš nákladné. Nemám ideologické námitky, i když se vím, že to je různé v různých zemích, ale není to chytrá investice podle mne, ale je to na členských státech, aby se rozhodli. A vím, když můj eh, kolega eh, Breton říká, že potřebujeme 25 let, tak on myslí jako někdo, kdo je z velké firmy a ví, že investiční cykly trvají generaci, potřebují generaci. Pokud chceme eh, vlastně změnu struktury v průmyslu, tak potřebujeme jednu celou generaci. Proto máme horizont 2050. To nám dává možnost skutečnou restrukturalizaci provést s dvěma cykly a to je, myslím, přesně tak, jak funguje eh, Breton, eh, jak uvažuje Breton. Ano, je mi jasné, že mám zrychlit. Eh, potřebujeme se znovu podívat na financování zelené dohody, protože prostě tady je diskuze kolem víceletého finančního rámce. Ne, to ne, ale potřebujeme v následujících dnech či týdnech eh, si uvědomit, že si nemůžeme dovolit jenom vydávat peníze, které má Evropa k dispozici na takzvané staré politiky, ve smyslu staré koncepce. Potřebujeme mít dost peněz na to, abychom mohli investovat do nových technologií v duchu, o kterém jsem teď hovořil. Komise nemusí znovu věci promýšlet, znovu promýšlet zelenou dohodu na tomto základu. V určité fázi, ale to je zase hodnocení, které probíhá i s konzultacemi, se budeme muset podívat, zdali ten pakt je stále ještě vhodným ve všech oblastech, ale to je hodnocení, které probíhá. Každopádně je jasné, že budeme potřebovat masivní investice z veřejných i soukromých zdrojů do věcí, jako jsou sítě, technologie a tak dále ehm, byl jsem vyzván, abych se také vyjádřil k demografické výzvě, které čelíme. Já si upřímně řečeno dělám eh, starost mezi nevyvážeností, která je v řadě našich eh, zemí eh, mezi na jedné straně přelidněnými městy a prázdným venkovem, mezi přelidněným pobřežím a prázdným vnitrozemím. To není dobré. My skutečně musíme hledat určité možnosti. A umělá inteligence v moderních technologiích umožňuje být produktivní i v oblastech, které jsou vzdálenější. A to také odčerpá ten tlak z velkých měst. Říkal jsem pár starostům a primátorům, se kterými jsem se setkal v posledních pár týdnech, například primátorovi Londýna. Ano, města jsou důležitější než kdy předtím, ale musí tady existovat aliance mezi městy a venkovem, pokud máme být efektivní efektivní a to je jedna z odpovědí na demografickou výzvu, kterou vidíme. Myslím, že téma e, snížení o 50 či 55 je něčím, e, na co se musíme zaměřit, ale na základě rozumné a e, realistické studie o posouzeních dopadů. Takže zase ano, bude se to trochu zpomalovat, ale vy tady děláte odkaz na rozhodnutí Evropského parlamentu, na usnesení Evropského parlamentu, eh, kde je zakotvena myšlenka minus 55, ale část podpory pro tohle Eh, šla také z těch, eh, od těch členů Evropského parlamentu, kteří zároveň jedním dechem řekli, že chtějí, aby to Evropská komise zanalizovala, zdali je to v pořádku a může to být provedeno. Takže já se obávám, že když podpor, nebudeme svou práci dělat dobře, tak část podpory z Evropského parlamentu odpadne, protože budeme obviněni, že jsme příliš zbrklí. Já prostě nevidím alternativu. My potřebujeme tu studii o dopadech a přijmeme rozhodnutí rozhodnutí, jak to jen bude možné. Tolik otázek, bože můj. Ale ještě tedy eh, k klimatické neutralitě do roku 2050. Já se domnívám, že když lidé říkají, že to prostě eh, bude mít stejný efekt jako krize eura, tak eh, pokud to povede k zrychlení průmyslové revoluce, abychom byli pardon, jako eh, ro, krize v eh, ropy v 70. letech, tak to eh, po, prostě povede ke celkovému zrychlení, tak pak ano, ale pokud se tím myslí ropná krize ve smyslu nižší růst a tak dále a tak podobně, tak s tím nesouhlasím. Nejsou tady žádné ukazatele, které by takovouto teorii potvrzovaly. Takže ještě něco. Nehovořte, prosím, o občanech jako spotřebitelích. Občané jsou mnohem víc než spotřebitelé a chceme, aby byli občany, chceme je tak vnímat, ale oni se tak také musí vnímat a budou tím pádem mnohem silnější. Děkuji. Byla tady spousta otázek, abyste na všechny odpověděl. Teď budou ještě krátké komentáře, otázky. Poprosím, abyste dodrželi maximálně minutu za EPP pan Perencen. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Když eh, chceme zvládnout tu takzvanou energii vende, tak eh, budeme muset inspirovat zbytek světa, aby viděl, že se to dá a že se to dá také zaplatit. Je tady celá řada výzev. Potřebujeme dekarbonizaci, průmyslu, potřebujeme regionální klastry, které budou nebo budou chtít být klimaticky neutrálními. K tomu budeme potřebovat infrastrukturu, technologie, aby se zachovala pracovní místa v těch regionech, aby se ne všechno odstěhovalo někam na pobřeží. Tedy dvě otázky. Za prvé, můžete ve své analýze se podívat na to podle jednotlivých klastrů. A za druhé CCS, Carbon Capture and Storage, to je věc velice důležitá. Vím, že vy jste fanoušek téhle technologie, ale jak se to dá dále podporovat? Děkuji. Další. Děkuji zelený úděl, Green Deal, nesouvisí jenom s uhlíkovou neutralitou, ale s udržitelným růstem, kvalitními pracovními místy a tak dále. Také bychom měli eh, díky tomu omezit eh, rozdíly mezi členskými státy, rozdíly mezi regiony a sociální rozdíly. Je tady ten Transition Fund, onen fond pro přechod je skvělá myšlenka. Doufejme, že to bude spravedlivé, férové a úspěšné. A s tím souvisí má otázka. Chci se zeptat, jaká konkrétní opatření předpokládáte tak, aby se opravdu vytvořila pracovní místa, nejenom eh, přeškolování a, a trénink, podpora, Eh, restart API a tak dále, ale aby to bylo něco víc, opravdu výrazná podpora pro vznik pracovních míst v těch nejpostiženějších oblastech. Ty to totiž budou opravdu potřebovat. No a pak otázka financování. Pokud vím, byla diskuse mezi členskými státy, čistý plátci a přátelé koheze, takže normálně by to měly být peníze i z politiky soudržnosti. Takže jaký bude klíč rozmístování těch peněz? Skoro polovina peněz by měla jít do dvou zemí, do Německa a do Polska. Co si myslíte o tom? Jde o to zajistit, aby ta transformace byla využita opravdu férovým způsobem. Paní Běr. Pane... Vážený pane místo předsedo, co se týče podpora pro zelený e, díl a dekarbonizaci do roku 2050, může vést k tomu, že Evropa se stane skutečně velmocí v tomto ohledu. Ale nyní vidíme, že rostou energetické ceny místo toho, aby se tady stabilizovaly tyto hodnoty. Jak chcete konkrétně investovat do vývoje a výzkumu z hlediska zajištění energetického mixu, z hlediska eh, technologií, jako jsou biosyntetické hmoty? To znamená, víme, že zatím tady nejsou skladovací kapacity, takže jak do nich chcete investovat a jak chcete investovat případně také do vedení tedy plynovodů a dalším, eh, do dalších syntetických hmot. Také, jak bude vypadat certifikační obchodování z hlediska ETS, jakým způsobem také eh, odbourat případně daně eh, z některých zdrojů, zvláště z obnovitelných zdrojů. Technologie musí odpovídat těm příslušným cenám, tak abychom ty nové technologie mohli vyvíjet rychleji než ty tradiční protože pokud se nám to nepodaří, tak eh, bychom nemohli potom se vyrovnat s dopady a nebylo by možné v podstatě eh, připustit také nižší standardy z hlediska životního prostředí. Děkuji, paní Roža Tun. Děkuji. Já jsem také hluboce přesvědčena, že ten Green Deal změní náš průmysl, životní styl, zvyklosti a tak dále. Ale když o tom hovoříme, tak eh, nemůžeme ztrácet ze zřetele detaily. Jak se tak říká, ďábel tkví v detailu. Takže dvě veskrze konkrétní otázky. Zmínil jste plítvání s těmi jednorázovými plasty jste to zmínil. A co elektronický odpad? Toho jsou hromady. Pokud víme, 60 kilo na osobu na rok. Neuvěřitelné. Právě jsme hlasovali s velkou podporou o těch jednotných nabíječkách, tedy jedna nabíječka pro všechny přístroje. Můžete nám k tomu něco říct? A když už jsme u toho plítvání, tak bych ráda hovořila i o plítvání potravinami. E, Turov je teď velké téma. Je to mm, hnědouhelný důl v rohu mezi Německem, Českem a Polskem a rozšíření tohoto dolu v Turově. Děkuji, Rožo. Pan Geil. Entschuldigung, ich hatte <clears throat> meinen Namen nicht genau verstanden. Nerozuměl svému jménu. Vážený pane místo předsedo, milí Franci, eh, komise má teď celou řadu iniciativ, papíru a různých návrhů. A co mě jaksi trochu znepokuje, je tedy eh, od eh, souhlasení. Víte, že 14. března by se to mělo odsouhlasit, bylo to odloženo a já bych se chtěl dozvědět, jak tady vypadají tyto ova, úvahy ohledně Green Dealu a průmyslové politiky, jak to bude odsouhlaseno vzájemně, protože v podstatě na tom závisí eh, také ty obory, které jsou intenzivní z hlediska spotřeby energie a také na tom závisí, jakým způsobem tedy dospět k neutralitě. Vy jste už hovořil o vodíku. Ta otázka, která mě v tomto eh, smyslu napadla, bych chtěl vědět, zda tady je nějaká budoucí strategie, zda Eh, komise to chce řídit tak, aby v určitý okamžik bylo dostatek vodíku k dispozici. Je tady roadmap ohledně eh, čisté energie. Děkuji, paní Izabela Tobalieri. Dobrý den, pane komisaři. Já bych se chtěla soustředit na plasty ve svém eh, vystoupení. V Itálii, Itálie je druhý největší evropský výrobce materiálů, které jsou předmětem vlastně diskriminace a kampaně, která očerňuje tyto materiály. Plasty u nás zajišťují dostatečnou zaměstnanost. Je to 160 tisíc pracovních příležitostí. Eh, takže přístupy, které komise aplikuje z hlediska odsuzování těchto plastů, mohou představovat eh, velké riziko z hlediska nákladů na úrovni podniků a také zaměstnanců. Takže já si kladu otázku, zda plasty v podstatě také nepřispívají k oběhové ekonomice, protože jsou mnohem udržitel, udržitelnější vlastně chováme se mnohem etičtěji než třetí země, které nedodržují standardy. Je to trošku retorická otázka, ale je zároveň aktuální. Proč tedy brát vítr z plachet této zemi? Přitom víme, že jsou země, které jsou méně eh, eh, bdělé z hlediska standardu. Je to trošku ideologická záležitost. Jde tady o náklady, které v podstatě naši spolupracovníci z Evropské unie nemohou převzít. Paní Paulus? Děkuji, pane komisaři, děkuji, že jste tady a že jste podpořil eh, oběhové hospodářství. My jsme dostali velmi podivný dopis eh, z pana, eh, od pana Petra Altmajera, ministra ekonomiky, kde on napsal, že z hlediska eh, plánování, plánování norem z hlediska CO2 v případě automobilového průmyslu, tak eh, není možné, aby tyto normy se staly ještě přísnějšími v horizontu 2030. V každém případě eh, elektro mobily samozřejmě budou mít mnohem nižší mm, emise. Takže já bych chtěla vědět, jak jste zareagoval na tento dopis pana Altmajera, nebo co mu chcete ještě odpovědět. A pak bych se chtěla zeptat, zda jste vypočetli náklady na nečinnost. Víte, že tyto kalkulace už eh, proběhly. 180 eur na tunů. To jsou škody, které bychom mohli zaznamenat. Eh, vycházelo se z cen z roku 2016 120 euro na tunu, 4230, které by byly které byly vydány roku 2007, takže to je škoda, která vlastně je na úrovni několika miliard. A pokud eh, se podíváme na původní vyhodnocení, to znamená 640 eur na tunu, tak to bylo ještě vyšší. Pan Piper, prosím. Děkuji. Co se týče energetické účinnosti, tak je nutné, aby tato změna pokračovala dál. Ale pane Trmance, já bych se chtěl podívat na kvalitu vašich slibů. Jde to ve smyslu e, eh, Lizabonské strategie, to znamená ekonomických regionů, jak jak můžete v podstatě doložit tuto neutralitu, která by měla vlastně eh, nastat roku 2040. Víte, že zvířata zemědělství tady zůstanou, my tam nemůžeme nasadit elektromobilní nějaké prostředky, takže určitá podstata tady zůstane stejná a to to též se v podstatě týká různých eh, prodlev. Eh, víte, že Tesla nyní buduje podniky a zemědělci jsou proti. My potřebujeme spoustu let na to, aby se povolila stavba nějaké eh, silnice. Eh, zohlednili jste všechna mm, tato stanoviska, například stanoviska nevládních organizací. Jak můžete říci, že v roku 2050 budeme klimaticky neutrální? Je to příslip, anebo je to závazný, závazný slib? Děkuji v tomhle kole ještě dvě přihlášky do diskuse EKR pan Tobisovský. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji vám. Opakovaně jsme říkali, opakovaně říkáme, že Green Deal změní naši realitu, ale ďábel se skrývá v detailu a moje otázka je následující. větrné turbíny, kde se používá umělá hmota, plasty, kompozitní materiály a tak dále. Dříve často docházelo k likvidaci těchto materiálů nezrovna ekologickým způsobem. Po roce 2021 budeme muset zlikvidovat mnoho těchto prvků. Budou to tisíce tun materiálu. Dříve když se zavíraly elektrárny, tak jsme staré prvky prodávali do Ruska, do Číny, do Afriky, ale dnes uh, už tam nechtějí tento náš starý odpad. Takže otázka zní, jsme připraveni na to se s tím popasovat? Nechceme mít přece problém s dědictvím, musíme se naučit, jak recyklovat a eliminovat tento typ odpadu z větrných elektráren. A ještě k vodíku pár slov. Chcete podporovat a rozšiřovat tuto technologii a řekli jste, že otázka nezní zda, ale otázka je kdy. Ale jak můžeme šířit něco, co neexistuje? Děkuji. Budu hovořit finsky. Nové klimatické cíle znamenají, že průmysl bude mít ještě přísnější referenční hodnoty pro emisy. To tedy bude pojat tak, aby byl konkurenceschopný, ale zároveň neemitoval oxidy. To znamená, můžete zajistit dostatečnou dostupnost finančních zdrojů pro tuto technologii vedle horizontu pro celou Evropu, tak, aby došlo k obnovení průmyslu, k obnovení průmyslových procesů, tak, aby ty procesy byly bezemisní a aby se zároveň postarali o to, že evropský průmysl zůstane konkurenceschopný a nebude mít problémy v důsledku této dekarbonizace. Tak, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tím, že řeknu, že eh, úkolem zeleného dílu, zelené dohody je zamezit růstu teploty na světě přes 1,5 stupně, jinak totiž nebudeme mít svůj osud ve svých rukou, protože dosáhneme toho bodu zvratu, kdy už to nepůjde zpátky. Takže podívejme se na ty závazky z Paříže. Tam vznikla cestovní mapa, která nás mohla vést k neutralitě do roku 2050. To je cestovní mapa když si vybereme tu cestu, tak to rozhodne, jestli to stihneme do roku 2050 nebo ne. Záleží na tom, co si vybereme. Nic není zaručeno, ale to, co si vybereme, by nám mohlo pomoci být prvním neutrálně, neutrálním kontinentem na světě. A myslím si, že míra naléhavosti v naší společnosti roste Matka země nám každý rok připomeneme, připomene, jak je to naléhavé. Vidíme to dnes skoro den za dnem. A myslím, že je to opravdu příležitost, protože to můžeme skombinovat s tou průmyslovou revolucí v našem průmyslu. Takže já jsem přesvědčen, že to jde. Bude to snadné? Nebude. Bude to pekelně složité. Ale co pak někoho baví dělat věci, které jsou snadné? Uh, musíme předat dětem a vnukům planetu v nějakém stavu, která jim umožní dál žít. Budeme muset využít technologii a inovací a svých schopností něco opravdu změnit. Není to vojenská síla, kterou můžeme dominovat světu, ani počet obyvatel, ale bude to atraktivita a úspěch naší společnosti. Takže já jsem přesvědčen, že Green Deal tohle může zaručit. A ano, musíme mít přístup podle klastrů. To jsem se naučil v posledních pár měsících. Budeme hovořit obecně o tom, čeho musíme dosáhnout a pak se musíme podívat odvětví pro, po odvětví, co to pro koho bude znamenat pro chemický průmysl, automobilový průmysl, ocelářský průmysl, pro průmysl neželezných kovů, pro spotřebitelský průmysl, pro zemědělství a tak dále a tak dále a tak dále. Mají něco společného, ale zároveň mají své, svá specifika, konkrétní výzvy a ty budou vyžadovat specifický přístup. A Jeden z těch průmyslů, o kterém jsme zatím nehoře, nehovořili, ale co chci zmínit, to je jedna z největších příležitostí pro pracovní místa 80 budov, které Evropa bude mít v roce 2050, už stojí. A všechny ty budovy budou muset být eh, izolovány a jistým způsobem renovovány. A to je největší potenciál pracovních míst. Kapitál tady je, když hovoříte o bankách a dalších, to je opravdu téměř neriziková investice a to se dá udělat. A to jsou míst, pracovní místa, která z Evropy neodnesete. Ta jsou tady. A samozřejmě i to téma recyklace těch starých větrných turbín je důležité. My to můžeme dělat a dělat tady. Také si myslím, ještě jedna věc CCS. CCS se musí dál rozvíjet. Technicky už je to proveditelné, ale záleží to na tom, kde jste. Když jste uh, na pobřeží tak to jde. Když jste na pevnině, je to daleko horší, ale má to jistou šanci pro určitá odvětví, ale není to všelek, to je důležité říct. Ale určitě v přechodném období to může mít jistou velkou hodnotu. Samozřejmě konkrétní opatření v rámci toho fondu pro přechod ekonomiky jedna věc, která by nám zabránila udělat, co děláme, kdyby lidé, kdyby občané si mysleli, že to pro ně není výhodné. Pokud se nestanou toho součástí, pokud nepřinesou žádné oběti eh, s uvědoměním toho, že oni z toho nakonec budou profitovat a jejich děti, ale pokud budou mít pocit, že je to jenom oběť, tak do toho nepůjdou. S tím se musí počítat. Energetika, samozřejmě musíme stavět eh, sítě, mm, skladovací kapacity, nejenom baterie, ale vodík bude jeden z nejdůležitějších skladovacích prvků. Také se musíme podívat na zdanění energií, protože systém zdanění, který dnes máme, se zcela opírá o fosilní pravidla. To se musí změnit. Nové daně Vím, že členské státy se o tom moc nechtějí bavit, ale bude to potřeba. Musíme se na to podívat. Také musíme ukázat. Víte, v mnoha členských státech energie je stále dotována, ta energie z fosilních zdrojů. Ale nemůžeme říct, zrušte ty dotace, přejděte na jinou energetiku a přesto budete mít únosné účty. Eh, energetický odpad a plítvání elektronikou, recyklace. Já jsem viděl to rozhodnutí o jednotných nabíječkách, to také bude součást toho balíčku o cirkulární ekonomice. Jde i o kabely, nejenom o tu nabíječku. Jde o udržitelnost všech těch kabelů a šňůr co se týká toho polského dolu, já tento týden budu hovořit se zástupci polské vlády čistě proto, abych byl informován, co se děje. Přál bych si mít více informací. No a plasty. Podívejte, co jsme udělali, co udělal tento parlament. Rozhodli jste se eh, zrušit 10 jednorázových plastových výrobků protože proto byly udržitelné alternativy, aniž by to pro občany mělo nějaké velké dopady. Poté, co jste to zrušili, těch 10 druhů typů, tak je 70 plastů, které končí v oceánech, zmizelo. Vím, že plasty jsou skvělé produkty, vynikající produkty a potřebujeme je i v udržitelnosti. Mm, věci jsou lehčí, silnější, trvanlivější, vynikající produkt, ale je zároveň nebezpečný. Ten jednorázový plast je nebezpečný. Mikroplasty jsou nebezpečné pro naše zdraví, takže musíme s tím něco udělat. A kdybych já byl z Itálie, tak bych eh, nebyl v obraně plastu tak absolutní. Podívejte se v Itálii eh, na pláže. Eh, perla italské ekonomiky. E, cestovní ruch v podstatě je trápen plasty. Já nemám vůbec nic proti plastům, jsou-li udržitelné. My je potřebujeme, ale rozhodně ne ty jednorázové. A ještě k automobilovému průmyslu něco. Byl tady zmíněn ten Altmajerův dopis. Budeme dělat posouzení dopadu a pak v nadcházejících letech uvidíme, zda bude nutná nějaká legislativa. Ale dovolte mi jednu věc. Automobilový průmysl má před sebou ohromné výzvy a úplně poprvé letos jsem přesvědčen, že to pochopili a že opravdu chtějí tu změnu uskutečnit. Ale zároveň musíme konstatovat, že ve většině členských států ta změna bude velké riziko pro zaměstnanost. To je, bude tuta, totální změna fundamentálního průmyslového odvětví v evropské ekonomice. Neříkám, že se to nemá stát, ono se to má stát a čím rychleji, tím lépe, ale zároveň chci říct, že to bude znamenat pro příležitost pro lidi, kteří teď pracují v automobilovém průmyslu, aby dále v něm zůstali pracovat, a nebo případně budou pracovat někde jinde. Takže co jsem vám chtěl říct, je, že automobilový průmysl napříč Evropou teď pochopil, že musí skoncovat se spalovacími motory, bude potřeba hromadně masivně investovat, musí spolupracovat na tom, aby se to stalo, ale my musíme pochopit, že to je tak zásadní transformace, že musíme zajistit, aby se nestrácela pracovní místa a musíme se postarat o vznik nových pracovních míst pro ty, kdo to budou potřebovat. Děkuji a to vlastně je pouze jeden segment auta to by zase bylo komplikovanější, ale máme ještě 10 příspěvků a pak budete mít příležitost eh, reagovat a eh, také říct pár slov závěrem. Prosím, pan Kokut. Děkuji, pane předsedo, vážený míst, pane místopředsedo. Všichni souhlasíme, že eh, třeba takové Slesko a další regiony závislé na uhlí mají před sebou těžkou dobu, potřebují dobrá řešení, dobrá rozhodnutí. Mám dvě otázky. Za prvé, včera jsme slyšeli z Evropské rady, že 2 miliardy eur které byly eh, plánovány eh, z Fondu pro spravedlivou transformaci pro Polsko, eh, nemusí dospět do Polska, protože Polsko třeba, dejme tomu, nesplní cíle do roku 2050 můžete to nějak komentovat? A pak ve výboru regionů eh, Unie polských občanů eh, eh, řekla, slyšela, že tady je prostě, by tady měla být tedy financovatelná i pro místní orgány, že by ty peníze ze zelené dohody měly jít i do regionů. Děkuji, pane kolego. Já začnu s takovou filozofičtější otázkou ohledně klimatické změny. Eh, k čemu musíme dospět v roce 2050? Eh, klimaticky neutrální ekonomiku nebo atmosféru? Klimatická změna je globální výzva. Viděli jsme to. A my se teď eh, soustředujeme hlavně na redukci emisí CO2 takže klimaticky neutrální ekonomika. Ale co je zároveň stejně důležité, je e, soustředit se také na e, negativní emise v atmosféře, což je něco jiného než CCS. Tato e, otázka negativních emisí je často opomíjena. Pokud se podíváme na nejvy, nejnovější výsledky třeba v biotechnologiích, tak se zjistí, že tady skutečně existují určitá Eh, slibné vývojové trendy, například JAMA Editing, což může být úžasná eh, možnost eh, se s těmito problémy do budoucna vyrovnávat. Já se ptám na to, kdy se bude zabývat komise novými technologiemi v oblasti negativních emisí. Děkuji, pan Gierk. Děkuji. Pane místo předsedo, Vážený pane eh, předsedo, eh, zelená dohoda eh, Evropské unie bude mít dopady, které se nedají oddělit o několika podmínek. Za prvé musíme zajistit, že přechod bude usnadněn a mm, proběhne bez problémů. Bylo by vhodné tady mít dohodu, kde převážná část té zátěže bude Eh, nesena eh, rovnoměrně. Dále je nutné také mít férový přístup. Eh, je nutné si uvědomit, že evropský návrh nebude přijat tam, kde v občané eh, nebudou moci profitovat eh, z výhod tohoto systému a pokud tady se nepoužije inkluzivní řešení. A za třetí, potřebujeme nové finanční možnosti, potřebujeme takzvané nové peníze. Jakým způsobem zajistí komise tento spravodlivý přechod bez toho, aniž by jiné obory utrpěly ztrátou těchto prostředků? Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Pane eh, místo předsedo, tady zaznělo hodně o... Hovoříme o zelené dohodě. Získali jsme také návrhy ohledně fondu spravedlivého přechodu. Myslíte si, že je možné už definovat kritéria alokace a jak se vyhnout také například nezaměstnanosti, tak jak jsme to zažívali v Galicii, kdy se uzavíraly uhelné doly. V každém případě vám chci poděkovat za to úsilí, které vyvíjíte z hlediska infrastruktur propojení. Pokud chceme používat obnovitelné energetické zdroje a chceme je vyrábět všude na kontinentu, tak je tady nutné zajistit propojenost, aby elektřina mohla obíhat bez problému. A poslední bod. Chtěli bychom vědět, zda ten pátý seznam Zda tento seznam je už znám eh, z hlediska plynu a energie. Jaké jsou vaše prognózy? Další řečník. Eh, vážený pane Tyrmanci, vy jste řekl, že občané samozřejmě musí vědět, že jejich děti a vnuci budou mít eh, výhody z tohoto zeleného eh, dílu. Takže eh, je Zajímalo by mě, zda tedy máte tady určité stanovisko ohledně těch intervencí, které tady budou v tomto smyslu probíhat na úrovni občanů. Ale já mám ještě jinou otázku. A ta se týká koronaviru a našeho průmyslu. My se nacházíme eh, ve stádiu deindustrializace. Víte, že industrializace od listopadu do pros, prosince se snížila výrazným způsobem a eh, v našich eh, podnicích máme často zastavené, zastavené provozy. Proč? Je to proto, že e, ty suroviny, které potřebujeme pro tyto výrobu, schází, protože pochází z Číny. Jakým způsobem v budoucnosti máme zajistit toto zásobování, pokud chceme tedy zajistit výrobu v Evropě? Děkuji. Děkuji, paní Maritusa. Ano, děkuji budu hovořit ve své mateřštině, tím spíš, že pan Timmermans francouzštinu také ovládá. Já jsem vždycky velice ráda, pane Timmermanse, když, hovořím, když hovoříte o těch nutných elektrických eh, sítích, které potřebujeme, o snižování a rušení eh, dolů. Eh, chtěla bych se vrátit, a proto jsem vám také chtěla poděkovat, chtěla bych se vrátit k tomu seznimu PCI. Vy jste například například na Twitteru v úteru řekl, že pro financování z eh, Evropské unie ty projekty musí podporovat naše ambice v oblasti zelené dohody. Co to konkrétně, pane Timmermanci, znamená? Pokud někdo tedy eh, chce, eh, tak souhlasíte, že eh, plyn už se nemůže rozvíjet, že už se nemohou iniciovat další rozvoj těžby plynu a jak chcete hodnotit projekty na tomto seznamu již jsoucí? Chcete vzít v úvahu názory agentů? agentury ASER a e e, další studie, které byly vydány e, před konečným schválením toho seznamu. Budete financovat studie o dopadech ekonomického či environmentálního charakteru, takže bylo by to úžasné, kdybyste mi mohl tohle upřesnit. Paní Kontura je další. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, zelená dohoda eh, s Fondem pro spravedlivou transformaci by mohly pomoci regionům, které závisejí na těžbě hnědého uhlí a eh, pro řešení cílů eh, uhlíkové neutrality do roku 2050. Ale je tady otázka sociálních práv a otázka dobrých programů, jak tedy tuto těžbu utlumit a čím ji nahradit. U nás doma byl prezentován projekt a byl také vládou schválen s velice těsným harmonogramem. Cílem by mělo být eh, vlastně ukončení uhelné těžby již v roce 2020. To by pro regiony bylo velice, velice těžké a toto rozhodnutí bylo přijato bez konzultací, bez zajištění nějakých dalších pracovních příležitostí, bez přijetí opatření pro zmírnění sociálních eh, důsledků takových takovýchto rozhodnutí. No, jak tedy vy chcete pomoci těmto regionům? Protože e, ty finanční prostředky, e, které jsou e, plánovány, jsou nedostatečné, nepostačí k financování ani radikální transformace, natož spravedlivé. Děkuji, pane předsedo, pane místopředsedo. V minulém týdnu Eh, se o tomto seznamu vysoce diskutovalo. Můžeme říct, že to je seznam, který stále ještě je daleko od vlastních cílů komise eh, některé projekty se v tom ztrácejí. Slyšela jsem ráda vaše připomínky v tom smyslu, že se nebudou financovat ty projekty, které jsou neslučitelné se zelenou dohodou, ale i e, komisařka Simpson e, hovořila o tom, že e, zelená dohoda bude v tomto směru velmi účinná. Mě by zajímalo, zdali byste nemohl trochu říct o tom časovém harmonogramu, o těch deseti letech a zda byste mohl specifikovat specifikovat, jak chce komise zajistit, aby všechny financované projekty byly opravdu v souladu s cíly zelené dohody. Pan Šonken, děkuji, pane eh, místo předsedo, za vaši inteligentní a jasnou prezentaci. Komise eh, dala velmi jasně najevo, že chce, aby nikdo nezůstal trčet někde na kraji eh, vzadu. E, že tady prostě bude e, fungovat ten Fond pro spravedlivou transformaci. Chcete nám e, popsat typy investic, které budou eh, eh, vlastně moci dosáhnout eh, na ty příspěvky z Fondu pro spravedlivou transformaci, jak se to bude řešit se ztrátou pracovních příležitostí a s úrovní rozvoje daného členského státu. Jak budou zohledňována tato tři kritérie? A potom ta zeměpisná otázka. Já si dobře uvědomuji, že u nás doma se muselo zavřít celé celá řada eh, tepláren, eh, které eh, pracovávaly rašelinu. A to je také problém. V minulém týdnu, v minulou středu, parlament odmítl námitku ohledně toho seznamu PCR. Můžete se vyjádřit k významu tohoto seznamu vzhledem k našim budoucím cílům? Pan Robert Ross. Děkuji. Pane místo předsedo Timmermanci. Mě zajímalo, mě, že máme mnoho větrných elektráren. Na to se musí samozřejmě nahradit a je to také škodlivé z hlediska habitatu, e, ten je poškozen u zvířat a také u hmyzu, takže tím je poškozována ekologická diverzita a e, musíme si uvědomit, e, že když tady nebude dostatek energie, tak musíme samozřejmě zohlední právě škodlivost této větrné energie. E, musíme se tedy e, zaměřit na to, že nebylo by dobré tedy centrálně budovat a musíme budovat tak, aby to bylo zaplatitelné. Jakým způsobem bude komise vnímat atomovou energii? Bude to součást řešení? Děkuji. Takže pokud je tady ještě jedna žádost o slovo, tak to je v pořádku, 30 vteřin. Dobře, takže paní Weiss. Budu velice rychlá. Říkáme, že nechceme nechat nikoho vzadu, ale k tomu také potřebujeme, eh, abychom eh, nikoho nestahovali zpátky. Máme technologie, máme eh, průmysl, máme firmy. Jaké jsou vaše návrhy, jak můžeme prostě Eh, ty platformy tlačit, eh, ty další zóny bez regulace, aby ti, kteří jsou vepředu, inovátoři, se mohli pohybovat ještě rychleji, eh, aby nám vlastně tím pomohli, že nikoho necháme vzadu. Prosím, pane místo předsedo, máte slovo. A paní Weiss má pochvalu za to, že byla tak stručná. Já to teda nezvládnu takhle rychle, omlouvám se předem. A teď konkrétní odpovědi. Eh, ohledně Polska. Myslím, eh, a je to mou ambicí zajistit, aby eh, se Polsko také zavázalo dodržet eh, ty cíle do roku 2050. Myslím, že to je pro nás všechny důležité, aby se každý členský stát k tomu zavázal. Je to možné a eh, prostřednictvím Fondu pro spravedlivou transformaci a dalšími opatřeními jistě prokážeme, že to je možné. Samozřejmě, že budeme také pracovat přímo s obecními zastupitelstvími, s místní samozprávou. Hodně diskutuji eh, s starosty, hodně diskutuji s představiteli stávajících struktur struktur, jako je například výbor regionu eh, či C40 eh, či další eh, globální asociace starostů a primátorů. Prostě je to důležité, protože místní podmínky se opravdu mohou lišit nejenom mezi členskými státy, ale i uvnitř členských států. A také to vlastně povede k většímu objemu závazků, protože lidé to více přijmou za své myslím, že je to zajímavé a že to není pouze filozofická diskuze, ale i diskuze velice praktická. Zdali chceme mít e, klimaticky neutrální ekonomiku či společnost. Samozřejmě, že společnost a nejdůležitější hnací páky v tomto snažení jsou naši spoluobčané, kteří říkají, chceme lepší kvalitu vzduchu už prostě nechceme, aby tady lidé předčasně umírali kvůli špatnému vzduchu. A my prostě chceme i argumenty, ale Eh, ekonomické argumenty to nejsou. Lidé chtějí zelenější města, lidé chtějí eh, zelenější venkov, lidé chtějí, abychom přestali s tím, eh, co prezident Macron nazývá ekovražda. Lidé nechtějí, aby tady miliony druhů, živočišních druhů umíralo. Lidé chtějí čistou vodu. Takže tady jde o víc než o dekarbonizaci naší ekonomiky. Tady jde o to vytvořit pro, eh, pro lidi prostor pro to, aby měli udržitelný život. A zase druhá eh, strana mince eh, tohodle toho je, že samozřejmě to neznamená, že tady nebudou emise, ale matka země prostě něco zvládne, protože nevytváříme problém, protože jsme to snažíme vyvažovat. A jak správně říkáte, proto budeme samozřejmě také potřebovat, kde je eh, kde je prostě na, eh, jako nadbytek eh, toho CO2 a jsou tady různé oblasti proč navrhujeme olesnění, zalesnění Evropy? Je, abychom tady vytvořili lepší eh, eh, možnost pro absorpci CO2 takže ono jde skutečně o víc než o dekarbonizaci naší ekonomiky. Jde o to nastavit novou rovnováhu. E, jak nastavit novou rovnováhu pro lidstvo v prostředí, ve kterém žijeme, protože někdy hovoříme o záchraně planety. E, planeta se o sebe postará sama. Pokud se planetě nebudeme líbit, no tak se nás zbaví. Tady jde o to zachránit lidstvo. O to se snažíme. Vytvořit planetu, kde má lidstvo své místo město, kde je prostě udržitelný prostor pro 10 miliard lidí způsobem, který byl rovnoměrnější a jde o to, aby zároveň jiné části světa měly právo na stejný rozvoj jako my. O to jde, což je mnohem víc než jenom nějaké ekonomické úvahy a rozumy. Já nejsem z těch, kteří říkají, že to je jednoduché, že to bude jednoduché, že tady nebudou sklamání, že nebudeme vrávorat chvílemi na té cestě. Ono se to všechno stane, jak se to stává vždycky, ale start by mělo být si uvědomit, že to e, není e, to prá, ta správná věc. Protože ano, je, ale ono je to zároveň proveditelné, protože je to proveditelné. A pokud se toho nebudeme držet, takže i když dojde k občasným zklamáním, tak zase získáme sílu, abychom to nastartovali dál mně se to zdá občas ironické, že některé, někteří z těch, kteří obvinují eh, st, eh, vlastně státní intervence, Eh, jsou ty, eh, které eh, chtějí třeba v oblasti občanských svobod, aby právě stát zasáhl a některých svobod se zřekl. Samozřejmě, že tohle všechno povede k tomu, že budeme muset hledat zdroje nad rámec veřejných zdrojů. Ale můj dojem z posledních měsíců je, že hodně částí toho finančního světa a hodně e, lidí z investiční komunity zoufale hledá, kam investovat. Pokud je tady prostě ta možnost, tak potřebujeme vytvořit legislativní rámec, aby tady byla dlouhodobá předvídatelnost a stabilita a pak bude více investic. A to je ta také odpověď na otázku paní Weiss. Zdali bychom také neměli pomáhat těm, kteří jsou vepředu. První věc, kterou můžeme udělat, pokud chcete eh, hovořit s lidmi, kteří mohou dělat víc v této oblasti, tak oni říkají, eh, když eh, jdu ke státu, tak mám prostě povolenku do eh, týdne a mohu začít. A v Evropě to trvá měsíce, takže podívejme se zase na tu administrativní zátěž. Eh, podívejme se na možnost eh, stimulovat. Máme plnou různých startupů, ale aby byly ekonomicky průchodní, Eh, tam bychom se měli eh, napřít. Eh, ta omozený vliv bychom měli lépe využívat a zrovna v této oblasti bychom mohli věci dělat mnohem lépe. Někteří z vás eh, čekají na odpověď ohledně toho seznamu PCR. Já řeknu to, co už jsem řekl, a toto to je opravdu pevný závazek. Budeme velice striktní při analýze. A to si myslím, že parlament na sebe vzal správné rozhodnutí. Chci tady jasně říct, že to budeme podmiňovat, eh, abychom zajistili, že nebudeme investovat do eh, věcí, které by byly ztrátou do budoucna. Samozřejmě někteří eh, budou chtít eh, eh, a jasnější odpověď. Já prostě vám teď dávám tuto, tento závazek a můžete mě později zkontrolovat, zda byl dodržen. Jsem si jist, že tohle můžeme opravdu dostat hodně, hodně daleko. A k specifickému e, tématu Řecka, tomu se ještě musím vrátit e, s vámi osobně. Vím, že řecká vláda je velice pozitivní, hodně toho dělá, ale já bych e, se od toho odpíchl a řekl něco obecnějšího. My opravdu musíme převést stávající fondy tímto směrem. To nejde jenom o těch 7,5 miliard navíc. Tady jde o další závazky v našem fondu soudržnosti, fondu eh, strukturálním, zemědělských eh, penězích. Musíme dělat všechno pro to, aby to, co děláme, nás vedlo tímhle směrem. Začínáme velice skromnými 25% v některých případech. Vezměme to eh, dál, aniž bychom něco jen tak natírali na zeleno. A chtěl bych ještě říct něco k nukleární energii energii, protože i tato otázka tady zazněla. Já nemám žádné námitky vůči nukleární energii. A víme, že nukleární energie nevede k emisím, ale vede k jiným problémům, které mají co dočinění třeba s nakládáním s odpadem a tak dále. Tady chci říct jenom jednu jedinou věc. Já respektuji členské státy, které mají prostě zásadní eh, stanovisko, ano či ne. Ale to není komise. My nepůjdeme eh, cestou, že bychom něčemu zabraňovali eh, členským státům v této oblasti. Ale já říkám, eh, spočítejte si to. Já říkám jenom, spočítejte si to, zjistěte, zda je to chytré rozhodnutí. A já mám takový závěr, že je lepší, když se dívám na ta čísla, investovat do udržitelných technologií. Ale je to na členských státech. Komise nemá zásadní, zásadě námitku vůči nukleární energii. Jenom říkáme, spočítejte si to. A ta čísla rostou lezou, lezou nahoru. Když se podíváte na diskuzi třeba ve Francii, jak eh, tam začala vláda diskutovat s energetickým sektorem, tak Francie, která hodně věří nukleární energii, tak vlastně teď eh, částečně se přesouvá do udržitelné energie, protože vidí, že ta čísla jdou nahoru. Takže já mám jedinou prozbu. Podívejte se na ta čísla. A samozřejmě, že zdroje udržitelné energie přicházejí s problémy. Jistě, že musíme zajistit, aby udržitelná energie byla e, spolehlivější než doposud. Ale to jsou prostě problémy růstu. To je součástí té transformace a my to můžeme zvládnout. Skutečně to zvládnout můžeme. Děkuji vám. Děkuji vám, děkuji vám, pane místo předsedo Timmermansi. Směr je jasně dán. Eh, míra naléhavosti je jasná. Jsme zajedno v tom, že něco dělat musíme. Zatím jsme rozděleni v tom, jak to udělat. Jsme rozděleni, co se týká role plynu. Chápu mnohé z argumentů, které se týkají jaderné energetiky. Musíme se postarat o to, aby ten přechod byl férový a spravedlivý. Jsme vám vděční za to, že jste k nám dnes přišel a Těšíme se na pokračování dialogu s vámi, těšíme se na diskusi o tom, jak dosáhnout strategických cílů. Je vám, děkuji vám ještě jednou teď bude následovat kůze in kamera, takže prosím, aby odešli všichni, kdo nemají oprávnění se účastnit kůze v tomto režimu. Začínáme za tři minuty.